So, guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen zur Ausschusssitzung. Eh, dobré ráno, kolegové. Začneme s naší schůzí výboru. Začneme tady na čas, hm, protože máme toho hodně. Máme tady možnou změnu. Body číslo 20 a 21 budeme projednávat pravděpodobně již dnes odpoledne. A to je tím, eh, že pokud eh, s tím předchozím budem, eh, budeme včas hotoví, tak se toto budeme moci pustit tedy nad plán. Sdělení předsedy. Máme plný jazykový režim a chorvatština, maltéština a estonština tady jenom není. A my eh, provedeme pokus na tomto zasedání. A sice eh, my budeme šetřit papírem a to tím způsobem, že nebudeme pozdělácí návrhy znovu eh, nechat tisknout a nebudeme tady mít nějakých pět, šest vozíků plných papíru, který potom odvezeme do sběru. Takže my dáme ty pozměňovací návrhy pouze členům výboru, zatímco návštěvníci si buď to tedy budou muset eh, sami vytisknout nebo stáhnout do počítaču elektronickou podobu. Takže eh, efektem bude to, že uspoříme 50 papíru, a to znamená 80 tisíc stran oboustranně potištěného papíru. Tak. Takže a pokud to bude úspěšné, tak to jistě budou další následovat. A prosím, eh, pan Bokroš. Jenom eh, sluvíčko. Já plně souhlasím se šetřením papírem, ale jakmile požádám o anglickou verzi, nechci dostat maďarštinu, maďarskou, takže prosím zajistit, abych dostal to, co chci. Děkuji vám. Standardmäßig bekommt man das immer verteilt in seiner Mutter. Tak je běžné, že eh, to člověk dostává vždycky v mateřštině, ale pokud máte takové přání, není problém. Dostáváme se k bodu číslo 3 a to je výměna názorů s výkonným ředitelem agentury EMA Gidem Rasim. Já vás zde srdečně vítám, pane řediteli, a těším se na tuto debatu. My už jsme se v minulosti eh, zamýšleli a debatovali o agenturách. Eh, náš výbor je rád, že skutečně máme Eh, takovouto agenturu. Eh, my vaši práci kriticky sledujeme, i pokud se týče střetu zájmu. Ale můžeme říct, že tady vždy docházelo k výrazným zlepšením. Eh, chci využívat čas efektivně, takže vám dávám slovo pro vaši prezentaci, pane Razie prosím. Thank you. Uh, Mr. Chairman. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení poslanci a poslankyně, mnohokrát děkuji za pozvání na tuto první výměnu názoru s výborem. Dnešní zasedání a tuto diskusi bych rád využil k tomu, že poskytnu pár komentářů k realizaci a uplatňování právní úpravy o farmakovigilanci. Máme za sebou zhruba roční zkušenosti, ze kterých vyplývá, že je potřeba změnit, posílit naše kapacity. Řada z vás se osobně zasadila za to, že tuto právní úpravu máme, za což vám děkujeme. Odborníci agentury a zaměstnanci agentury velmi usilovně pracovali více než rok na úspěšném provádění této právní úpravy v praxi, což je také potřeba uznat. Právní úprava o farmakovigilanci vstoupila v platnost pouze před třemi měsíci, tedy na začátku července roku 2012. Výbor pro hodnocení rizika v oblasti farmakovigilance je sedmý, sedmým vědeckým výborem. Zatím se setkal třikrát, ale práce už se intenzivně rozběhly. Vy jako zákonodárce jste sehráli svou úlohu. Nyní je na nás, abychom naplnili vaše představy. Nicméně Farmakovigilance je velmi složitá a náročná oblast. Nemůžeme úkoly z ní vyplývající podceňovat. Neexistuje žádný lék, který by sebou nenesl nějaké riziko. A pouze až se budou používat eh, léčiva v praxi, tak se uvidí konkrétně, jaký je poměr přínosu a rizik. Máme ale k dispozici novátorský nástroj, novátorskou a právní úpravu, která to umožňuje. Na druhou stranu ale zatím nemáme dostatek zkušeností se zpracováváním hlášení z různých a různorodých zdrojů, včetně přímých zpráv od pacientů, zpráv od eh, zdravotníků a zpráv od farmaceutických společností a navíc ještě ze 27 za chvíli 28 zemí. Očekávání jsou tedy vyšší, vysoká. Ale vystříhejme se extrémním reakcím eh, na nějaké řídké události, ale na druhou stranu zase eh, nesmíme zajít do druhého extrému a nereagovat na něco vážného, jenom kvůli tomu, že prostě počet hlášení je velký. Po schválení tímto výborem v červenci loňského roku já jsem začal působit jako výkonný ředitel EMI v listopadu roku 2011. První období jsem využil k tomu, aby se setkal se zaměstnanci, eh, s výborem, se všemi odborníky a pochopil fungování této agentury i prostředí, ve kterém operuje a zjistil, jaké jsou zainteresované strany. V samotné agentuře jsem eh, našel zaměstnance, kteří jsou velmi kompetentní a angažovaní, pracují na naplnění úkolů, které před námi stojí. A právě díky tomu tato agentura může zvládat eh, složité a neustále se měnící prostředí, ve kterém pracuje. Ta složitost také vyplývá z toho, že v rámci naší struktury máme sedm částečně provázaných výborů. Každý má jinou roli v rámci eh, životního cyklu léčivého přípravku. Ta složitost také vyplývá z toho, že se objevují nové léčebné možnosti, nové technologie, nové možnosti podávání léku a to občas naráží na hranice eh, našeho regulačního a zákonodárného přístupu v oblasti léčivých přípravků. Prostředí, ve kterém fungujeme, se bude měnit, bude se měnit možná rychleji, než očekáváme. A z toho důvodu je potřeba se neustále připravovat eh, na neutuchající reorganizaci. Máli takovéto měnící se prostředí fungovat, potřebujeme reputaci a potřebujeme důvěru. A naše pověst bude vycházet z robustnosti naší vědecké práce, podloženosti našich rozhodnutí a transparentnosti a schopnosti komunikovat o našich rozhodnutích. Obecně tedy, aby celý proces byl co nejprůhlednější. Podpora výboru tady byla nedocenitelná. Neustále jste na nás apelovali, aby naše vědecká stanoviska byla podloženější a konzistentnější a to si myslím, že opravdu přispělo k vysoké důvěře, důvěryhodnosti, eh, které se těší naše agentura. Závěrem jsem chtěl říci, že doufám, že Uznáte, že eh, jsme intenzivně pracovali na tom, abychom si získali důvěru 500 milionů občanů. Máme také zástupce eh, Evropského parlamentu v řídícím orgánu EMA. Nahlížíte prosím na ně jako na určitý styčný kontaktní bod mezi EMO a Evropským parlamentem. Chtěl jsem jim ještě jednou poděkovat za jejich práci. Od nástupu do EMI jsem si uvědomil, že Evropský parlament, konkrétně tento výbor, podporuje naši práci v několika oblastech a chtěl jsem za to poděkovat. Chtěl jsem poděkovat za váš konstruktivní přístup a říct ještě jednou, že se budu těšit na další spolupráci. Děkuji. A Nyní zahajuji rozpravu. Kontakt. A jako první eh, dostane slovo naše styčná důstojnice k EMě, eh, paní kolegyně Rod Berend, eh, která nás neustále informuje o aktuálním vývoji. A to nejenom koordinátory, ale i výbor. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji, pane Rasi. A já eh, chci taky poděkovat eh, kolegyně, eh, který je tady na, v první řadě a pan profesor Leme se, se omlouvá, poněvadž jeho dcera se právě vdává a to je důvod, proč necestoval do Bruselu. Já jsem ráda, že pan Rázy je tady mezi námi a my si s ním můžeme podiskutovat již po druhé, protože když tady byl poprvé, byl kandidátem na post eh, výkonného ředitele, no a dnes po 11 měsících nám může říci, jak to jde. Jsem ráda z několika důvodů. Za prvé opět eh, zdůraznil, že léčiva sebou nesou rizika. Léčivo bez rizik neexistuje a to je důležité pro naší práci na legislativních rámcích. My se tady pohybujeme vždycky na tenkém ledě a je důležité, abychom eh, udržovali vysokou úroveň farmakovigilance. Já já bych měla tak dvě až tři otázečky. Hovořil jste o e, složitosti práce EMI. Například je tam těch sedm navzájem provázaných výborů. My tady máme výbory jako e, pro e, lidská léčiva nebo KAT nebo eh, otevřeně přístupné drogy, nebo léčiva a tak dále, volně přístupné léky. Prostě ono to tak vypadá, jako by každý výbor byl takovým nějakým drobným královstvíčkem sám pro sebe. Já se omlouvám za tento výraz. Prostě v minulosti se podařilo každému tomu eh, výboru zařídit se sám pro sebe a to se mně moc nelíbí. A vy tedy usilujete o určitou reorganizaci, což slyším velice eh, ráda. Eh, možná, eh, když jste řekl, když tady byl poprvé, tak jste řekl, že by chtělo přicházet se novými iniciativami z procesního hlediska. My samozřejmě víme, že to bude velice pomalé, že takové to procesy, které trvají tady, které tady už jsou pro mnoha léta, tak asi eh, není jednoduché s nimi pohnout. Eh, čili mě by zajímalo, jak chcete eh, zvyšovat efektivnost, posilovat sítě, tedy provázanost, jakým způsobem chcete lépe koordinovat struktury v rámci agentury EMA a tak dále současně, kdybyste se snad mohl vyjádřit eh, ke střetu zájmu, já vím, že to zajímá mnohé členy našeho výboru, eh, protože to je vlastně věc, eh, o které se hodně mluví ve souvislosti s více agenturami, čili opět byste možná mohl trošku lépe vyjasnit, jakým způsobem chcete dále uklidňovat své kritiky. A e, ještě jednou bych chtěla říct, že ano, e, my potřebujeme e, důvěru samozřejmě v organizaci, ovšem vyžaduje si to také občas trpělivost, což já tedy připouštím, že ani u mě to není úplně silná stránka, ale pracuji na tom, to vás mohu ujistit. Já tedy přesto chci říci, že jsem přesvědčena, že důvěra musí být a velice ráda slyším, že pracujete úzce s komisí a že komise vás podporuje, eh, protože eh, v minulosti eh, to prostě nebylo úplně perfektní a ovšem úplně o perfektnost nám vždycky nejde, čili já tedy doufám, že vaše spolupráce s komisí bude co nejlepší. Děkuji. Mám zde dlouhý seznam řečníků přihlašených do diskuse a jsou to tito. A poté tedy uzavřu eh, tento seznam řečníků. Na McEwen, eh, Miroslav Mikulasic, eh, dan die Kollegin Kukovic, dann Michel Rivasi, Corinne Lepage und dann möchte ich auch noch den Vertreter des Management Boards. A pak ještě eh, dostane, eh, dostanou zástupci mm, eh, na řídící radě. Petr Líse. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Razi, za vaši přednášku a za možnost si s vámi podiskutovat. A chci poděkovat všem, zejména naší kontaktní osobě Dagmar Rodberen za spolupráci. Eh, chci se zastavit u eh, transparentnosti eh, u klinických testů. My jsme byli nedávno v Londýně na delegaci a vzali jsme na vědomí, že EMA je zde velice aktivní a že transparentnost, že v tom se co si děje také s, náš výbor se tím zabýval e, s tím, že klinické testy se také provádějí v zemích, které mají malé rozpočty na tyto věci a že tedy e, nepřispívá to takto k ochraně pacientů a ani ta dokumentace není úplně taková, jako by měla být a to potom představuje riziko nejenom pro domácí pacienty, ale také ve třetích zemích, včetně Evropy Eh, vy jste v tomto směru leco spodnikli, nevíme přesně, jak daleko jste, ale zazněl tam problém v Londýně, kde bylo řečeno, že eh, většina eh, dotazů na tom, jaké jsou výsledky, přicházejí od konkurence, čili mm, mm, možná jsou zatím obchodní zájmy. Čili otázka je, jestli se nedá nějakým způsobem rozlišovat mezi veřejným zájmem a pochybnostmi, pochybnostmi o, řekněme, testech ve veřejném zájmu a mezi komerčním zájmem. Další věc, o čem byla řeč, a to mě trošku šokovalo, a sice eh, nařízení pro eh, nové typy terapií v podstatě tady máme pouze jeden jediný produkt od roku 2007, který byl nově schválen a přitom tento systém byl vymyšlen zejména kvůli inovacím. A já mám hodně ohlasů od eh, nemocnic, které si stěžují, že to nařízení právě naopak stěžuje jejich práci a jejich péči o pacienty. Čili zajímalo mě, co v tomto směru chcete podniknout. Um, Děkuji, pane Razi, za to, že jste mezi nás zavítal. Já bych chtěl navazovat na slova Dagmar a sice vztahy s komisí. Já si myslím, že to je velice důležité. A musím říct, že pro mě bylo určitým šokem, když jsem pracovala na revizi legislativy o farmakovigilanci, protože eh, šlo o, posouzení slabých stránek kol legislativního postupu. A zjistila jsem, že Eh, tři nové návrhy eh, komise eh, v podstatě probíhaly bez konzultací s EMO. Já vím, že vy máte různé pole působnosti, ale toto je zrovna téma, kde bych očekávala, že konzultování budete a hm, tedy, poněvadž vy jste ti, kteří to nakonec budou uvádět do praxe. Takže hm, tady si myslím, že to nebylo v pořádku. K legislativě o farmakovigilanci já musím říct, že jsem ráda, že to, eh, že to eh, postupuje vpřed eh, a nakonec tady ta, ta setkání se neodhrála v Londýně kvůli olympiádě, ale v Bruselu. Já vím, že hodně práce už se tady odvedlo, ale Eh, ono se na tom totiž pracovalo souběžně s informacemi pro pacienty, které byly zablokovány v radě. A, takže eh, zase trošku, jak si přesunu do farmakovigilance eh, v souvislosti s transparentností. Čili já myslím, že nakonec to dopadne dobře a bude to vítáne. A já bych se vás chtěla zeptat něco k těm národním agenturám vy jste hovořil o svém eh, souhlasu, o objemu eh, signálových detekcí v rámci, ano, to znamená, že jsou to jakési signály eh, od jednotlivých pacientů, třeba ve Francii nebo jinde, o jejich týkající se negativních reakcí na užití určitých léků. Čili, jak bych to řekla, kolik práce, jaké množství práce odvádíte v oblasti monitorování účinnosti národních agentur. Jak, jak fungují, jestli jsou efektivní a zajímal by mě, eh, co v tomto směru děláte jako EMA. A ještě k té farmakovigilanci. Tady existují mm, problémy a otázky, Eh, které budou sledovány ze strany poslanců. Určitě se to bude týkat eh, eh, léků, které i budou v režimu zesíleného monitorování, poněvadž ono to má symbolickou hodnotu. A samozřejmě je tady mnoho, mnoho lobování No a já musím říct, že po tedy eh, skandále v médiích, po eh, všem, co se odehrálo ohledně sledování léku, tak eh, skutečně určitá revize legislativy v oblasti farmakovigilance musí tedy být a doufám, že se to podaří v příštím roce. Děkuji, pan Mikolášek. Thank you, Mr. Chairman. Um... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Tady jsem. Děkuji také vám, pane výkony řediteli, za to, že jste mezi nás dnes přišel. Jsem rád, že s vámi můžeme diskutovat a byl jsem také velmi spokojený s tím, že jste ve svém úvodním projevu řekl, že máte zájem o intenzivní spolupráci s tímto výborem, který má léčiva a léčev, léčebné prostředky v gestci. Rád bych narazil na jednu praktickou záležitost. Říkal jste, že vznikají nové výbory, že zároveň se snažíte posilovat důvěryhodnost své organizace, což je dobře. Paní Rodberens také uvedla, že budete potřebovat trochu času a já doufám, že to bude ve prospěch pacientů a že to povede k pozitivním výsledkům. Já plně podporuji myšlenku, že je potřeba zde řešit eh, střed zájmu. Přichází vám informace z různých členských států. Někteří odborníci mají, abych tak řekl, kontakty s eh, farmaceutickými společnostmi ve smyslu, že pro ně pracují jako odborníci anebo výzkumní pracovníci A vy jste říkal, že ti by potom neměli, eh, neměli pracovat v těchto výborech, ale v podstatě kde najdete podobného výzkumného pracovníka, který neměl žádný kontakt s farmaceutickým průmyslem? Možná eh, medic, eh, který zrovna absolvoval lékařskou fakultu, bude z tohoto pohledu čistý a bude moci být nominován do vašeho výboru. Jinými slovy tedy jednoduchá otázka. Jak posuzujete, kdo může být zvolen do tohoto výboru a kdo ne? je možné jmenovat někoho, kdo by nebyl nutně zaměstnán v tomto výboru, spíše spolupracoval, pakliže měl nějaké zkušenosti s prací pro farmaceutické společnosti? Děkuji. Eh, lepo pozdravljen. Děkuji, pane předsedo. Já také srdečně vítám pana Ráziho. Léčiva vždy představují také riziko. A z toho vyplývá moje první otázka. Ehm, týká se chronických pacientů. Jak je možné s těmito pacienty navázat transparentní a vhodnou komunikaci, aby věděli, že ten či onen eh, medicament eh, je nahrazený něčím novým a že ten nový medicament je stejně bezpečný jako ten starý. Jaké návrhy tady máme? Jde mě o transparenci při zavádění bioekvivalentních léčiv. A dále, zda podporujete to, aby všichni experti činní při eh, vyhodnocování eh, těchto léčiv a jejich postupů, eh, tedy postupů, kdy se rozhoduje o tom, zda bude nový lék zaveden nebo ne, aby byla tato jména, jejich jména zveřejňována. A nyní pan kolega Bokroš. Děkuji, pane předsedo. Evropa je považována za oblast, kde je poměrně málo růstu v této oblasti. Na druhou stranu, ale když se podíváme na farmaceutický průmysl, tak vidíme, že tento průmysl zásadně přispívá stále k růstu v Evropě. A otázka je, jak toho využít a jak tento efekt rozšířit za hranice Evropské unie. Táží se proto, jak spolupracujete s institucemi mimo Evropskou unii s cílem pochopitelně propagace našich vlastních výsledků, ale také s cílem zvyšování cílem zvyšování eh, zdravotní zdraví všech ve světě. Děkuji, pane předsedo. Vítám zde pana Raziho mezi námi. A chtěla bych říci kolegům, že jsem dosti ráda, že si pan Razi uvědomil, že je třeba mnohem větší transparentnosti z hlediska agentury. Pokud jde o střed zájmů, Eh, skutečně zde došlo k určitému pokroku, nicméně si kladu otázku, pokud je o další monitorování situace. Jistě máme zde různá prohlášení ze strany expertů, pokud jde tedy o případný střed zájmu, ale jaké jsou postihy za předpokladu, že by nebyly dodrženy tedy určité eh, určité kroky, které mají být provedeny. Máme tady zadávací podmínky, ale nakonec vlastně nedojde k žádnému postihu. Pokud někdo odejde z EMA a přitom tam měl určité odpovědné postavení a půjde pracovat do místa, kde skutečně může dojít k určitému střetu zájmu ve vztahu k EMA, jak tedy se bude s těmito lidmi nakládat. Opravdu se žádné postihy nejsou. Já si myslím, že by se mělo uvažovat o tom, jakým způsobem tedy odradit lidi, kteří mají nějaké odpovědné postavení FMA, aby skutečně e, potom nemohli tedy do takovýchto situací se dostávat. A teď pokud jde o klinické záležitosti, bylo v podstatě řečeno, že tedy se tyto věci mají objevovat na internetu, že je skutečně třeba uveřejňovat veškeré údaje. A poslední věc k léčivům jako takovým. Několikrát jsme měli problémy Eh, s druhotnými účinky léčiv. A já si kladu otázku, na jaké úrovni existují dostatečně dobře provedené studie, aby bylo možno říci, že nějaký lék je skutečně závadný a že je třeba ho stáhnout z trhu. Velmi často se potom ta odpovědnost přehazuje na lékaře, jenomže já si myslím, že by asi bylo třeba být trošičku eh, více tedy Eh, pregnantní už v té původní fázi, protože když se podíváme na mediator, vezměme si, kolik bylo třeba provést studií, kolik si vezmeme třeba eh, problému teď s vakcínou proti chřipce, která vede k narkolepsii. Takže skutečně myslím si, že je třeba, abychom si uvědomili, že tyto věci se dělat mají a musíme si položit otázku, kdy tomu tak bude. A teď pokud jde o pokrok, ke kterému došlo v rámci EMA, nebylo by tedy rozumné uvažovat o tom, že bychom měli pracovní skupinu, ve které by se sešli členové parlamentu, kteří jsou skutečně, myslím, velmi eh, aktivní v této oblasti, abychom se vyhnuli problémům, jaké jsme měli za situace, kdy jsme nebyli schopni vydat vaší agentuře absoluterium. Já si myslím, že skutečně to jsou věci, které by měly být zváženy dopředu. Corinne Lepage. Děkuji, Corinne Lepáš. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, pane řediteli. Já se mohu připojit k tomu, co řekla paní kolegyně Rivazi. Jsem skutečně velmi ráda tomu, že byla přijata určitá konkrétní opatření na základě opakujících se problémů, se kterými jsme se setkali v souvislosti s agenturou kontrola prohlášení o střetu zájmu a jejich křížení s prohlášeními na, mezi, na národní úrovni umožňuje, abychom skutečně se mohli vydat správným směrem. A skutečně vám k tomu gratuluji, protože si myslím, že ta situace je obtížná, e, situace pro Unii je obtížná a že my skutečně potřebujeme důvěru a že otázky zdraví Eh, jsou tedy druhým nejdůležitějším ehm, středem zájmu pro občany po zaměstnanosti. Takže důvěra, kterou můžeme vložit do vaší agentury, je skutečně nesmírně důležitá v rámci celkové rovnováhy naší unie. Eh, má otázka zní takto. Pokud jde o monitorování, já si kladu otázku, co tedy vlastně bude uh, předmětem zájmu teď, jak fungujete, jak vaše správná pravidla pro praktické použití budou mít opravdu konkrétní vyjádření v tom, co budete eh, rozhodovat z hlediska různých stanovisek a z hlediska tedy dalších opatření, která budou v té konkrétní bázi přijata. Čili jde skutečně o to u každého tématu, tu vždycky samozřejmě musíme zvážit pro a proti. Víme, že tedy zde jsou experti, kteří pracují s farmaceutickým průmyslem a jiní nikoli a že je skutečně třeba zde tyto otázky právě z hlediska jednotlivých témat zvažovat. A zda si myslíte, zda tedy ta rozhodnutí, která budete přijímat, by opravdu mohla změnit i tuto situaci, přispět ke zlepšení zdraví Evropanů a také tedy k ozdravení e, evropských financí, protože i když jste agentura, která pracuje v oblasti léčiv, tak je nesmírně důležité abyste pracovali i v té oblasti prevence. A má poslední otázka se vlastně týká vazby i na další evropské agentury, které pracují v oblasti prevence. Ehm, vše, co se týká tedy nemocí, je pro Evropu velkou finanční zátěží. Samozřejmě je to i tedy důležitý aspekt v našem hospodářském životě. A chtěla bych vědět, jakým způsobem hodláte v podstatě Eh, se snažit právě o omezení toho dopadu na veřejné finance a zároveň tedy zlepšovat život našich občanů. Děkuji vám. Vielen Dank. Eh. Děkuji. A nyní kolega Mario Pirlo. Grazie, presidente. Děkuji. Vážený pane předsedo, já vystupuji Ehm, jako poslední řečník na seznamu chtěl bych zde uvítat pana ředitele Raziho, který působí v agentuře teprve krátce a možná je ještě předčasné skutečně posuzovat eh, práci agentury z tohoto časového pohledu. Samozřejmě léčiva, jak říkal pan Razy, představují určité riziko a je jisté, že odpovědnost agentury tohoto druhu je stále složitější otázkou. Zároveň zdraví evropských občanů, zdraví těch, kdo mohou v podstatě eh, mít určitý prospěch z iniciativ, které vyvíjí tato agentura, Eh, a ze studií, které jsou na této úrovni vedeny, to je tedy opravdu velmi důležité. Já bych chtěl také využít eh, toho, že je tady mezi námi pan profesor Vistiko, který v podstatě předsedal kalabrijskému regionu v době, kdy jsem tam také měl příležitost působit a myslím si, že eh, to, že je mezi námi já jsem se to dozvěděl teprve teď ráno a mám pocit, že i další kolegové, jako mm, paní Makavan, která je naše koordinátorka, se už touto otázkou zabývali. Jsem si tedy jist, že přítomnost našeho kolegy, který má opravdu dlouholeté vědecké zkušenosti a který je expert v oblasti léčiv, myslím si, že skutečně jeho přítomnost eh, přispěje také k dalšímu rozvoji agentury. Já si vzpomínám, že v regionu přispíval k založení v Katansaru farmaceutických studií a že skutečně si velmi dobře vzpomínám, jak v té době jsme spolu přestřihovali pásku, když eh, se otvíraly poprvé brány této fakulty takže skutečně všem přeji hodně úspěchů do budoucna. Eh. Děkuji, Mario, také eh, za osobní slova, protože to eh, v parlamentu také rádi slyšíme chválu a teď mluvil ten, který byl právě byl chválen v, za práci v Kalabrii a je to pan profesor Josef Risiko, který je tady mezi námi a může nyní promluvit. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Už asi Už asi pravděpodobně všichni chápou, proč jsem byl tak spokojený. Byl jsem jedním z eh, otců této organizace a myslím si, že je dobře, že jsme také tak bojovali za terapeutické používání kmenových buněk. Teď prostě to vidíme uh, u dvou laureátů Nobelovy ceny. Jsem tedy velice rád, že jsem mohl přijít a děkuji Mariovi za velmi dobrou práci v, ve funkci místopředsedy. Teď můj obecný názor k roli pana profesora Ráceho, protože ta jeho role je velmi náročná. má před sebou velmi složitou práci. Já jsem také působil v této řídící radě. A musím říci, že v ní panovala nová strategická vize. A dynamičtěji tento orgán pracoval, což, jak říkala paní Roth, si vyžaduje spolupráci mezi poradními skupinami a výbory. Ta koordinace je složitá a pan ředitel ji velmi dobře provádí. Co se farmakovigilance týče, tak já jsem tehdy předložil jeden pozměňovací návrh. Tehdy jsme měli zprávu pana Patryho, kde se hovořilo o principu předběžné opatrnosti a říkali jsme, že kdykoliv se zavádí na trh nové léčivé prostředky, které by teoreticky mohly ohrozit zdraví občanů, tak eh, farmaceutické společnosti musí eh, věnovat určitý, určité prostředky na výzkum této oblasti. Teď tady máme hodnocení, teď tady máme uh, úpravu v oblasti farmakovigilance. Já si uvědomuji, že jak si žijeme v eh, těžkých dobách, ekonomicky, ale eticky prostě je uspravedlnitelné, že malá částka by na toto byla věnována. Takže si myslím, že farmaceutické firmy by měly platit takovéto malé poplatky. Ale je potřeba na jednu stranu vyrovnat potřebu farmakovigilance, ale na druhou stranu nevytvářet nějaké nové struktury. Měli bychom mít účinnou farmakovigilanci, Je potřeba, aby lidé byli ochráněni před toxickými účinky poté, co již proběhla registrace daného léčivého přípravku. Teď také klinické zkoušky, to je další oblast, kde potřebujeme trochu pomoci. Už máme orgán EMA, který v této oblasti pracuje několik let. Tak proč bychom to měli duplikovat na úrovni Evropské komise. V budoucnosti se objeví spousta sporů. CHMP. Tam vznikají konflikty v podstatě všichni Myslím si, že CMP nakonec budou muset změnit názor, konec konců všichni děláme chyby. Myslím si, že je potřeba se vyhnout střetům do budoucnosti. EMA musí být dohlížena Evropským parlamentem a Evropskou komisi a za předpokladu tohoto dohledu se zajisté bude vyjadřovat způsobem, který bude ve prospěch a ve prospěch evropských pacientů. Děkuji, taky děkujeme a děkujeme také za vaši práci v řídícím orgánu a nyní dám slovo Guido Rázemu, aby odpověděl na tyto otázky. Děkuji, doufám, že se mi to podaří pojmout vyčerpávajícím způsobem. Já jsem se pokusil všechno si zaznamenat. Pokud na něco zapomenu, tak se omlouvám, klidně mi to připomeňte. Nejprve k otázce paní poslankyně Rodberend. Ta otázka se týkala složitosti naší situace a, a co konkrétně děláme, abychom zefektivnili svou práci tváří v tvář eh, této složitosti. Můžeme to dělat dvěma způsoby. Za prvé prostřednictvím vědy a za druhé prostřednictvím managementu. Co se týče vědeckého přístupu, tak máme výbory a odbornou činnost. Za normální okolnosti, jak říkám, působí u nás sedm výborů. A tyto výbory se každý zajímají různými částmi životního cyklu daného produktu. Kromě toho jsme ale vytvořili koordinační orgán, ve kterém se schází předsedové všech těchto zmíněných výborů, eh, snaží se anticipovat problémy, a zajistit hladký, přís, hladký eh, průběh celého hodnocení, tedy přechod z jednoho výboru do druhého. tak aby následně rozhodnutí byla konzistentní. To je tedy první věc. Za druhé, vytváříme tým, který má pomoci odborníkům s redakčním procesem, tak aby i z redakčního hlediska byla vědecká stanoviska srozumitelnější protože konec konců bez komunikace není důvěra. Za třetí, měli jsme 76 pracovních skupin, tři jsme odebrali, pracovali v nich celkem 3,5 tisíce odborníků. Pochopitelně, že nebylo možné zapracovat všechny znalosti, které mají, ale pakliže celý proces nebude dostatečně zorganizovaný, tak přijdeme opravdu o velkou část eh, využitelnosti jejich znalostí. A tady už se dostáváme k managementu. Snažíme se o provozní excelenci. Je to proces, na základě kterého se analyzuje každý krok už to vedlo k výsledkům v tom smyslu, že jsme třeba převáděli pracovníky na jiná místa. Podařilo se nám také uvolnit určité zdroje. Už jsme určitý počet ekvivalentů pracovníků na eh, plný úvazek byli schopni převést jinam a eh, vedlo to i k finančním úsporám. Teď informační a komunikační technologie. Tady musím říci, že máme velmi složité databáze a celé informační procesy jsou v tuto chvíli reorganizované. Já vím, že to zní možná triviálně, ale za pár měsíců se nám podařilo uvolnit v této oblasti 3 miliony euro, které mohou být potom použít jinde, kde prostředky chybí, třeba oblast farmakovigilance, kde zatím ty poplatky ještě nebyly definovány. Takže to jsou hlavní tři přístupy, které mají vést ke zefektivnění naší práce a musím říci, že jsem byl velmi spokojen s tím, jak naše řídící orgány tento přístup podporují. Doufám, že tím se mi podařilo odpovědět na část vašich otázek. Pan Denis se hovořil o transparentnosti, tak toto mám poznamenáno. V této oblasti přijímáme řadu opatření, protože to patří mezi naše priority. Za prvé, <clears throat> zveřejňujeme zápis a pořad jednání výboru. Začali jsme s PDCO a s Prakem. A zjistíme, jak to tam bude vypadat a následně, pokud to bude možné, tak budeme zveřejňovat pořad jednání a zápisy z jednání všech těchto výborů. Teď, co se týče klinických zkoušek, tak eh, údaje budou také publikovány a to v dohledné budoucnosti. Tady se pokusím odpovědět na otázku, eh, kterou zmínilo řada z vás. 22. listopadu budeme mít eh, velké zasedání, na kterém se bude řešit, jak poskytnout ty údaje veřejnosti, aby to nebylo jenom tak, že prostě konkurence si vyžádá data a dostane je. Veřejnost potřebuje informace k tomu, aby věděla, eh, jak se rozhodlo a jaké to má vědecké opodstatnění. A já doufám, že všichni, kteří jsou do tohoto zapojení, přispějí svým dílem, protože jsme slíbili, že zveřejníme klinické údaje do konce tohoto roku. Jak jste říkali, tady jde o to, že je potřeba to vyřešit tak, aby z toho měli výhodu ti, kteří z toho výhodu mít mají, ale nikdo to nezneužíval. Teď, co se týče klinických studií ve třetích zemích, tak tady byl přijat dokument v dubnu 2012 o tom, jak přijímat výsledky klinických studií prováděných eh, v neevropských zemích. Především je potřeba zajistit naplňování Helsinské deklarace. Důležitou součástí této činnosti jsou kontroly. Naši inspektoři ale tady mají omezené pravomoci. Nemůžeme řešit přímo etické otázky a nemůžeme navíc přímo sledovat, jak se zachází s um, účastníky klinických studií v neevropských zemích a jak jsou vůbec a, eh, nabíráni do klinických studií. Já vím, že to je velký problém, doufám, že se na to budeme moci soustředit a že proběhnou i určitá zákonodárná opatření v této oblasti. Teď pokročilé terapie. Máte pravdu, že v této oblasti se objevil pouze jeden produkt a mě to velmi leží na srdci, protože jsem předtím působil v oblasti výzkumu a takovýchto pokročilých terapií a vkládal jsem v to velké naděje. Teď máme první, v podstatě dá se říci, genovou terapii na světě. Někteří říkají, že to nebyl úspěch, protože bylo velice těžké učinit konečné rozhodnutí o této genetické terapii, trvalo to dva roky. A navíc eh, si to, to v podstatě eh, šlo z jednoho výboru do druhého výboru, do třetího výboru. Nakonec se nám podařilo najít indikace, pro které se může používat tato terapie. A je to vlastně poprvé, co jsme hodnotili tyto terapie jinak než v minulosti. Že jsme nepoužívali pouze statistické nástroje, které jsme používali předtím, že jsme nepoužívali pouze počet operací. Takže dívejme se na to z pozitivní stránky. I v rámci stávající právní úpravy se může výbor rozhodnout prostě diskutovat, dokud se nerozhodne. Vznikají tady nové možnosti a následně si myslím, že společnosti budou mít více odvahy a obracet se na nás takovými to terapiemi. Teď, když se podíváme na tyto pokročilé terapie, tak uvidíme, že 80% z těch 250 přípravků, které jsou v fázi 1 nebo v fázi 2 klinických zkoušek, což už je dost daleko. A na tom základě se tedy dá předpokládat, že tuto fázi dokončí během pár let a že následně budeme muset hodnotit v beta prostředí tady tyto nové látky. Budeme se muset na to připravit, protože to budou zcela nové terapie. Já jsem ale v této oblasti optimista. Teď, co se týče fluktuace zaměstnanců, Tady očekáváme určité změny v nabírání odborníků a zaměstnanců. Možná budeme potřebovat více chemiků, statistiků a odborníků na genetické inženýrství, aby byli eh, schopni poskytnout informace, které potřebujeme k hodnocení těchto nových terapií. Já vím, že jsem místy vystupoval trochu zmateně, za to se omlouvám, doufám, že mi bylo rozuměno. Paní Mekavance, ptala na vztahy s komisí. A ty vztahy fungují velice dobře, s generálním ředitelem pravidelně komunikujeme Naši zaměstnanci jsou neustále ve vztahu s komisí. Možná občas máme problém usledovat veškerou činnost, která probíhá na straně komise, ale doufám, že eh, v budoucnosti budou naše odborné znalosti využity již při přípravě legislativních návrhů. Například třeba při hodnocení dopadů v praxi. Doufám, že komise v tomto smyslu naše znalosti bude, eh, bude využívat a věřím, že bude. Nemyslím si, že tady nastanou v budoucnosti nějaké zásadní problémy. Teď ta černá značka. Já vím, že to je, že zatím stojí dlouhý proces, že o tom v Praku probíhaly dlouhé diskuse. Zatím ale tam nemáme zástupce občanské společnosti, takže v podstatě to musíme externě konzultovat s pracovní skupinou. A myslím, že nakonec se dohodli, že Prak, pokud vím, přijal, schválil tento symbol s tím, že poslední rozhodnutí bude na straně komise. Te členské státy Tady jste reagovali na oblast, která mě leží na srdci. Nejde ani tak o různorodost eh, těch hlášení v tom smyslu, že něco, pro, něco přichází od pacientů, něco přichází od eh, lékařů. Hovořil jsem o různorodosti národních systémů farmakovigilance. V podstatě máme 27 systémů, mezi kterými panují poměrně významné rozdíly v tom smyslu, jak se zachycují signály, jak se popisují tyto signály. A bohužel my nevíme přesně, jak tyto systémy fungují a nemůžeme to potom v uvozovkách vyčistit, protože se může stát, že určitá hlášení budou duplikována, anebo dokonce, že dostaneme třikrát hlášení o jedné události. Takže v tomto smyslu jsem hovořil o různorodosti. Nemáme s tím zkušenosti. Na řadu věcí jsme připraveni, ale eh, řadu opatření máme připravených, ale eh, nemáme zatím žádné praktické zkušenosti s tím. Na internetových stránkách máme seznam zhruba stovky aktivních látek, u kterých jsme požádali členské státy o další sledování. Spolupráce již probíhá. Po celé síti. Teď k odborníkům a střetu zájmu. Střed zájmu vede k tomu, že jsme museli snížit počet odborníků ze 4 tisíc na 3,5 tisíce. A dá se na to nahlížet dvěma způsoby. Můžeme se na to dívat pozitivně v tom smyslu, že systém sledování střetu zájmu funguje Na druhou stranu, je tam otázka období tři až pěti let. V tom smyslu, že když někdo nepracuje v nějaké oblasti tři až pět let, tak už možná na ní není úplně odborníkem. Další problém byla konkurence mezi těmito odborníky. My těm odborníkům neplatíme, oni platí, eh, takže možná pro ně jednodušší přilákat odborníky než pro nás. A zase na druhou stranu, když se na to díváme z pohledu farmaceutického průmyslu, tak pokud oni využijí všichni odborníky, tak nás žádní nezbudou a eh, potom jejich produkty budou hodnotit lidé, kteří na ně odborníky nejsou. Na určité omezené indikace máme třeba jenom jednoho odborníka prostě nedá se s tím nic dělat. A tady už se vracím k obecné snaze o lepší organizaci výborů. Většinou různé výbory používají různé skupiny odborníků. Teď máme koordinační orgán, který se dohodl na tom, že využijí, že vytvoří seznam odborníků na každou terapeutickou oblast a potom všichni budou používat stejné odborníky, tak aby se ti odborníci následně lépe hledali. Díváme se také na zkušenosti americké FDA. Tam se také setkávají s problémem konkurence mezi těmito odborníky. Můžeme pochopitelně podpořit farmaceutický průmysl a to tím, odpo- tím odkazuji na uh, otázky paní Rvase a paní Lapáš. Otázka je, jaký dokument se nakonec bude kontrolovat. Ten eh, regionální dokument o střetu zájmu. Eh, v podstatě máme životopis a nic jiného. Máme omezené prostředky. Pokud nám někdo řekne, že daný člověk má střed zájmu, tak za to budeme velmi vděční, ale nemáme zásadní prostředky pro sledování střetu zájmu. Přijetí legislativy ve Spojených státech nám velmi pomohlo. Minimálně v tom smyslu, že farmaceutický průmysl musí poskytnout eh, seznam odborníků, eh, který používali v rámci určitých eh, klinických zkoušek. Kontrola je součástí práce této skupiny ale něco nad rámec těch deklarací je v podstatě už mimo naše schopnosti. Všichni nám můžete poskytnout informace, tak abychom mi mohli reagovat. Nyní paní Kukovič. Doufám, že jsem vaši otázce dobře rozuměl. Jak tedy můžeme informovat eh, pacienta o tom, jestli existují interakce mezi dvěma souběžně podávanými léky u chronických pacientů. To je vědecká otázka. Možnosti vědět to dopředu jsou omezené. Zjistí se to až v praxi. až se daný lék bude více používat, tak se to rozvíme. Teď jak anticipovat takovéto případy? Jak dopředu získat co nejvíce znalostí o možných interakcích a jak to sdělit pacientovi? My máme skupinu, která se tímto zabývá, máme proto problém získat prostředky. Ta skupina se zabývá uh, zdravím seniorů a to z toho dů, zabývá se tím tato skupina z toho důvodu, uh, že seniori často používají více terapií najednou. jednou. A je to v podstatě poprvé v historii lidstva, kdy se tak zásadně prodloužil, prodloužila průměrná délka života a následně se seniori uh, setkávají s mnoha zdravotními problémy. Genetická technologie a nanotechnologie nám dává do rukou řadu nástrojů, které umožňují velmi brzy a detekovat signály možné interakce léčivých přípravků. A jakékoliv informace, které v tomto smyslu dostaneme, pochopitelně zapracujeme do svých rozhodnutí. Potom ještě další otázka pana Bokoše. Ptal jste se na mezinárodní úroveň a na naši činnost na mezinárodní scéně. Většina naší činnosti se soustředuje na kontrolu a na posilování kapacity. Možná vás tím nudím, ale pořád opakuji zkušenosti z Itálie. Jednou jsem vyslal eh, tým inspektorů do Ázie a v podstatě, když náš tým odcházel, tak vcházel tým EMA do toho závodu a když odcházel tým EMA, tak vcházel tým FDA. Měli jsme tři tisíce inspekcí a pokud všichni budeme provádět kontrolu na stejném místě, no tak to neznamená ideální využívání prostředků. Takže koordinace je pro nás nezbytná. V tomto máme podporu komise. Snažíme se více pracovat na mezinárodní scéně. Uzavřeli jsme řadu memoranto porozumění máme řadu dohod o důvěrnosti, máme prostě k dispozici mnoho nástrojů, které používáme. Snažíme se k tomu ještě přidat nástroje, které má k dispozici komise, takže výměna informací probíhá dobře. Třeba eh, nedávne, eh, nedávno se objevilo ve Spojených státech mnoho případů meningitidy a my jsme se to v podstatě dozvěděli dva dny předtím, než vydali tiskovou zprávu. Ano, to mělo souvislost prostě s případem špatné výroby na jednom konkrétním místě ve Spojených státech, ale my jsme se to dozvěděli. Naštěstí některé informace se na veřejnost nedostanou příliš rychle, aby nevznikala panika, ale my je dostaneme dost rychle na to, abychom s tím mohli něco udělat. Doufám, že se mě podařilo reagovat na všechny vaše otázky. Přímo nebo nepřímo. Pokud jsem na něco zapomněl, tak se omlouvám. Konkrétně jste hovořili o jedné věci, která je pro mě dosti zajímavá, a to, kdy budeme zveřejňovat údaje z klinických údajů. Říkali jste, že to je, že to je ve prospěch veřejnosti. Ano, my s tím souhlasíme. 22. listopadu se budeme veřejně této otázce věnovat a doufám, že že to všechno proběhne včas a že tato data budou dostupná. Na to si myslím ptala i paní Lapáš. A kromě toho jste se ptali, co dělat v situaci, kterou řeší poslední pozměvací návrh eh, právní úpravy o farmakovigilanci. V každém členském státě Když dojde ke stažení výrobku z oběhu, tak to musí být zveřejněno, musí to být podloženo a musí to analyzovat prak. I think, uh, I, I have to... Já musím poděkovat uh, panu Pirilo a panu profesorovi za jejich uh, laskavá slova. Doufám, že vás uh, nesklamu do budoucna. Já se omluvám, pokud jsem snad něco vynechal a velice rád vám, když tak více informací zašlu. Pane Raze, já myslím, že jste nezapomněl na nic, ale zodpověděl jste naopak eh, podrobně na... Eh, zodpověděl jste podrobně všechny otázky Eh, udělal jste velký dojem, protože jste v novém úřadě teprve od 1. Eh, listopadu a já eh, vám přeji všechno nejlepší, hodně úspěchů v vaší práci. A já bych chtěl ještě jedno říci, že také pro parlamentní zpravodaje jsou dveře do agentury EMA otevřené, pokud si budou přát v něčem poradit. A za to bych vám chtěl poděkovat. A určitě si přejeme, aby v našich agenturách zasedali ti nejlepší experti, aby pracovali pro dobrou věc, aby byla implementována legislativa, aby byla kontrola, i když někdy to stojí na ostří nože mezi střetem zájmů ale také eh, mezi tím, abychom opravdu dostali ty nejlepší lidi. A já bych eh, ještě jednou zopakoval, že transparentnost je eh, výborná věc, ale pokud žádáme více transparentnosti, tak musíme dbát na to, aby to bylo způsobem prakticky využitelným a proveditelným za, pro dobrou věc. Já vám srdečně děkuji a přeji vám i našim kolegům z Management Board také eh, bývalým kolegům eh, přeji tedy všechno nejlepší a určitě budeme spolupracovat, což je starost paní kolegyně Rodberent. Děkuji. So, jetzt kommen wir zum Tagesordnungspunkt. Dostáváme se k bodu číslo 4 na pořadu jednání. Jde o ochranu zdraví radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě. Miša Rivasi je naší zpravodajkou. Eh, prosím, dokončete předchozí konverzace, aby mohla odprezentovat svou zprávu. Merci, ano, děkuji, pane předsedo. Je to zpráva, která se týká návrhu směrnice Rady, ve které se hovoří o ochraně zdraví občanů, pokud jde o radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě, což je tedy téma, které se dotýká nás všech, protože se to dotkne koncentrace radioaktivních látek. První problém je ten, který se týká legislativní úpravy. Návrh komise, víte, že máme tedy směrnici o vodě z roku 98, do které jsou zahrnuty i všechny kontaminanty, veškeré tedy chemické látky a komise by chtěla všechny tyto radioaktivní látky vyjmout a vložit je tedy do legislativy v rámci Euratomu. A to je problém, který skutečně vzbuzuje určité obavy, protože v rámci této směrnice stanovíme určité normy ve vztahu k chemickým látkám a všechno, co se týká radioaktivních látek, bude v legislativě Euratomu, kde my, jakožto parlament, nemáme spolurozhodovací pravomoc. Čili Jde o změnu týkající se legislativního rámce, čili tato část o radioaktivních látek, já chci, aby tedy byla připojena ke směrnici o vodě z roku 98 a veškeré normy, které se budou týkat radioaktivních látek, to všechno tedy bychom měli vložit do směrnice o vodě, protože není důvod, aby se to nějak odlišovalo. Včera se sešli stínoví zpravodajové a všechny politické skupiny se shodly na tom, aby došlo k této změně, pokud jde o legislativní přístup. Takže to je první bod. Druhý bod se týká, a uvidíte to také v návrhu komise, toho, že se odděluje přirozená radioaktivita od umělé Víte, že v rámci přirozené radioaktivity v některých regionech Evropy může být například obsaženo radium 226. To je například eh, voda Badua ve Francii. A tam se tedy říká, že například se nemá překročit určitá hladina množství radioaktivních látek přírodní povahy, protože to, co je přírodní, neznamená vždycky, že je zcela neškodné. Může být tedy přírodní radioaktivita, která přesto může být problematická. A návrh komise je spojit obě tyto věci a já tedy žádám, jakožto zpravodajka, aby se tyto dvě věci oddělovaly. Máme přirozenou radioaktivitu, tam je třeba tedy provést měření, abychom zjistili, zda je možné ji snížit. A potom je radioaktivita umělá, a to je třeba odlišit, protože ta se týká například radioaktivních různých eh, odpadních látek, týká se to například různých emisí a podobně, které se mohou také dotknout průmyslových zařízení. Pokud oboje spojíme. Pokud řekneme, že obě tedy tyto složky kumulované například nepřekročí žádná celá 001 a tak dále, v takovém případě není žádné riziko pro zdraví, jenomže já bych právě chtěla uvést, že to může být problém, protože pokud obě dvě spojíme, kumulujeme, znamená to implicitně, že v podstatě můžeme připustit, že se budou určité odpadní látky radioaktivní dostávat do vody. Čili já tedy navrhuji, abychom dbali na to, že tedy máme v podstatě na jedné straně tu přirozenou radioaktivitu, která musí být tedy omezena na určitou hladinu a pak máme tu umělou, kterou je třeba omezit tedy velmi důrazně. Pokud tam najdeme kobalt nebo jiné látky, pak skutečně to znamená, že tedy e, se jedná o emise nebo o různé odpadní látky, které se dostávají do vody z průmyslových zařízení. Já jsem se zabývala otázkou, měření právě radioaktivních látek a například jsem mohla najít i radioaktivní jod, který prostě nemohl přijít z nějaké e, jaderné elektrárny a když jsem prováděla další šetření, zjistila jsem, že se to tam dostává z nemocnic které měly tedy eh, v podstatě možnost vypouštět rovnou do vodního toku určité látky, které měly být ovšem eh, schromažďovány a uschovávány. Třetí věc, která je také velmi důležitá ve vztahu k této směrnici, jsou normy, které jsou stanoveny a pro koho jsou stanoveny. Když se podíváte na návrh komise, vidíte, že normy jsou stanoveny pro dospělého člověka. Když ovšem hovoříme o vodě, Voda samozřejmě je něco, co bude používat nejenom dospělý člověk, ale také samozřejmě děti nebo starší občané a koncepce z hlediska ochrany proti radiovému dopadu samozřejmě se musí stanovovat na základě těch, kdo jsou nejsnáze zranitelní. A já jsem tedy předložila nové návrhy norem, abychom skutečně zhodnotili právě dopad na ty kritické skupiny obyvatelstva. To znamená, že pokud ty normy jsou stanoveny například pro děti jednoho roku, pokud tedy můžou například maminky nadále takovouto vodu používat tedy pro děti jednoleté, například při přípravě dětských potravin, tak to znamená, že taková voda bude nezávadná i pro další kategorie, čili v podstatě na základě euratomu. tomu z roku 96, tam se říká, že v podstatě, když se e, stanovují normy, mají se přitom tedy zhodnocovat jednotlivé kategorie věkové obyvatelstva. Ale jakmile tedy to stanovíme rovnou pro dospělé, jaký tedy to bude mít dopad na děti třeba v jednom roce života? Dále je tady otázka tedy, kdo znečistí, ať zaplatí. Tady v podstatě já předpokládám, že by se měly ty věci řešit tak, že by skutečně ten, kdo znečišťuje, měl platit opatření, která v podstatě se týkají tedy přítomnosti těchto radioaktivních látek. Není to na daňových poplatnících, aby tedy platili. A ještě poslední věc se týká posilování kontrol. Říká se například, že pokud neexistují radioaktivní zdroje v té oblasti, kde se provádí kontrola, například u pitné vody, takže pak je zbytečné tam provádět radioaktivní měření. Já ze své zkušenosti musím říci, že je to právě naopak. Když se provádějí opatření u vody, je třeba dělat chemické i radioaktivní rozbory, protože to umožňuje skutečně mít určitý referenční výchozí bod. A v takové chvíli je možné zjistit, že například se tam může dostat i umělá radioaktivita, která může přijít například ze skládek, z nemocnic anebo z jaderných elektráren. A pokud nenajdeme nic, pak skutečně to můžeme snížit, můžeme snížit tedy Eh, ta měření. Ale v každém případě nemůžeme rovnou říci, že pokud tam nejsou radioaktivní zdroje, že je zbytečné to měřit. Je skutečně třeba provést referenční měření a pak si můžeme dovolit určitou pružnost. Čili to jsou v hlavních rysech základní tedy aspekty této směrnice, ale myslím si, že ta změna z hlediska legislativního je skutečně nesmírně důležitá. To si myslím, že je skutečně zásadní věc. Pokud tedy to mm, vyjde z Lisabonské smlouvy a pokud tedy tu radioaktivní složku bychom převedli tedy do eh, sektoru Euratomu, pak skutečně my, jakožto členové parlamentu, už nebudeme moci v této oblasti nijak vystupovat. Čili zde odpovědnost členů parlamentu je nesmírně důležitá z hlediska této směrnice. Děkuji vám. Děkuji za úvodní slova. A nyní chci dát slovo stínovým zpravodajům a za EPP eh, to bude pan Miroslav Mikolášik. Mikolášik. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, chtěl bych říci ve svém vlastním jazyce. Jsme včera velmi hodnotné setkání s kolegyní hlavní zpravodajkou paní Rivazy a já si myslím, že jsme se shodli na mnoha věcech, možná ne úplně na všem, nicméně na většině zásad jsme našli silnou schodu. Podporuji to já i moje skupina, že je žádoucí a dokonce potřebné, abychom změnili právní základ ve kterém budeme tuto normu posuzovat. Je to závažná věc. Voda a pitná voda, kterou používáme my i naše děti, tam musí skutečně parlament mít spolurozhodovací pravomoc. A my se odvoláváme na článek 191, který právě hovoří o potřebnosti spolurozhodovacího procesu. Také je důležité projednat určité technické podrobnosti. Jsou zde i určité novinky, které bychom tam chtěli mít, například pokud jde o radon a pokud jde o lahvovou vodu. To si myslím, že je třeba ještě eh, řešit na základě pozměňovacích návrhů a našich stanovisek. Shodli jsme se ovšem, že je třeba, protože tam vyvstává otázka norem pro dospělé a děti, kde opravdu by se snadno mohlo stát, že z vody, kterou používáme běžně ve vodovodním řádu, by někdo mohl připravovat potraviny pro batolata nebo novorozence a tam nemůžeme skutečně riskovat že by tam byla zvýšená radioaktivita, aby tam byl obsažen jod, radon, cezium nebo další další prvky nad rozumnou, opravdu zdůrazňuji rozumnou hodnotu. Ty hodnoty samozřejmě nejsou ještě zcela ustálené, ale myslím, že se na tom dohodneme, že budeme mít ještě další plodný dialog a proto jsme se shodli s paní kolegyní Rybazy, že se potřebujeme ještě sejít s odborníky. Já navrhuji, aby to tedy nebyl pouze odborník na radioaktivitu, ale aby tam byl také zastoupen lékař, člověk tedy s lékařským vzděláním. Dva tedy lidé, kteří by nám mohli pomoci uvažovat právě o dopadech na mladý organismus, na děti. A to bych byl tedy rád, kdybychom se na tom mohli dohodnout, že takovýto proces budeme podporovat. A pak je třeba ještě určitou změnu v časovém plánu, kdy budeme přijímat tuto normu nebo tento náš materiál, zda to bude ve výboru nebo potom na plenárním jednání. Potřebujeme to opravdu časově ještě posunout. Podporuji také zásadu, že znečišťovatel má platit. To si myslím, že je zásada, která je důležitá, stejně jako posílení kontroly. Pochopitelně to je kondicion sine qua non. Děkuji, pane kolego Mikolášiko. A nyní zpravodaj Eh, za redakci SAD, pan kolega Fermesku. Děkuji vám, pane předsedo. Především chci poblahopřát paní zpravodajce Rivazi za vynikající práci. Její zpráva má strukturu a velmi dobře zdůrazňuje potřebu silnějších kontrol radioaktivních látek v pitné vodě určené lidské spotřebě. E, také pokud se týče právní jistoty a konsistentnosti e, evropské legislativy v této oblasti, je třeba, aby to vše spadalo pod e, zastřešující dešník evropských smluv. Rozlišuje se správně mezi různými druhy radioaktivity, přírodní a umělou, a rovněž eh, také se berou v úvahu eh, jiné, různé typy populace eh, co do obsahu radioaktivních látek ve vodě. Já pomocí svých pozměňovacích návrhů chci zvýší transparentnost z hlediska ochrany spotřebitelů. Spotřebitelé by měli být řádně informováni o obsahu radioaktivních látek a o tom, jaká je situace a kvalita v oblasti pitné vody v Evropě. Vzhledem nedávným událostem v Japonsku eh, ve Fukushimské jaderné elektrárně je třeba, abychom měli k dispozici rychlé pokyny pro rychlé jednání pro obyvatele v případě nouzové situace. Také si myslím, že e, informace o zacházení s aktivní odpady a podobně by byly pro e, uživatele a spotřebitele užitelné. E, pokud se týče měření, radioaktivitě v pitné vodě. Domnívám se, že by měla existovat eh, jakási příručka osvědčených postupů pro členské země v oblasti monitorování. Eh, další věc, eh, domnívám se, že lhůta na plné naplnění této směrnice by měl být dva roky místo jednoho roku, jak se navrhuje v původním návrhu. Ty dva roky byly dostatečné pro Eh, pořízení nových zařízení a implementaci legislativy. Děkuji a nyní pan, eh, pan Panajotov za ALDE, ale on zde není. Tak eh, pan Richard Zeber. Poslanec roku, blahopřeji. Děkuji. Děkuji také kolegům, kteří hlasovali pro mne. Chtěl bych zdůraznit, že zde na Envy eh, funguje velice dobrá spolupráce napříč frakcemi, což jsem také ve svém krátkém eh, v proslovu zdůraznil. Myslím, že jsme opravdu vynikající výbor a je velice příjemné spolupracovat se všemi kolegy a kolegyněmi. Paní kolegyně Rivasi podle mého názoru předložila velmi kvalitní zprávu, se kterou téměř plně souhlasím, zvláště pokud se týče té kritiky právního základu, která, který tady byl zvolen, tak tuto kritiku mohu stoprocentně podepsat. Jde o pokus eh, komise odsunout parlament stranou a eh, zároveň touto akcí pracovat eh, jakými si předpisy pro kontroly a podobně, které neodpovídají standardům. Já eh, také souhlasím eh, s spravodajkou v oblasti prioritních látek ve vodě a v vodě pitné je to ještě důležitější, protože máme zde prioritní, prioritní látky ve všech vodstvech a nyní eh, ten popis byl zvolen daleko podrobnější a eh, znamená to daleko vyšší úroveň ochrany občanů. Eh, pokud se týče pitné vody, tak já si myslím, že jaksi politické a také z hlediska zdraví občanů se tady otvírají členským zemím daleko větší manevrovací prostory. A to mm, de facto neodpovídá našim představám, jakožto představám Evropského parlamentu. Eh, chceme spíše jakousi jistotu. Eh, měli bychom tedy eh, se shodnout, že je třeba se vrátit k článku 192 jako právnímu základu, jak je tomu také v původní směrnici o vodách. Eh, to zdůvodnění komise pro změnu právního základu, tak eh, to nestílím s komisí. Samozřejmě radioafikta má stejný vliv bez ohledu na to, zda je původu přírodního nebo umělého, ale eh, je zde rozlišování, aby se posílila možnost hledání příčin radioaktivity. A to je také lepší z hlediska Eh, stanovování opatření. No a jak řekl pan kolega eh, Mikolášik, je třeba se zvláště zabývat těmi slabšími eh, ve společnosti. Samozřejmě jestliže je to radioaktivita v, v pitné vodě, před kterou neuniknete jakožto plot nebo jakožto těhotná žena, tak skutečně tady, to jsou ti, ti nejslabší v naší společnosti, které je, o které je třeba zvláště pečovat. Pokud se týče kontrolních činností, tak o tom jsem už hovořil. Tady bychom eh, se měli opírat o návrh k prioritním látkám, kde se konkrétně dají kontrolní metody, eh, kontrolní četnost metodu a aby tam nebyly takové jakési eh, mezery, eh, kde tedy eh, členské země mohou z těchto povinností unikat, protože mají ten či onen pohled, tak já myslím, že to nejde. Já doufám, že tedy se tyto slabiny podaří eliminovat, včetně změny právního základu. Děkuji vám, Korine Páč. sera assez brève. Euh, Děkuji, pane eh, předsedo. Já bych eh, ráda poblahopřála eh, zpravodaji za mm, tuto zprávu, kterou skutečně mohu plně, plně podpořit. Myslím si, že to je velmi důležité téma. Jakost pitné vody a zejména ten obsah cizí látek, zejména těch radioaktivních. Já se domnívám, že mm, ta zpráva je pojata dobře, eh, tlačí to správným směrem. Já tedy eh, to v mé skupině určitě budu podporovat a mm, mohu vyslovit už eh, podporu ze skupiny. Ano, děkuji. A nyní přece jenom eh, dorazila kolegyně, kterou jsme už eh, dříve žádali o slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, také chci poděkovat paní zpravodajce za dobře zvolený přístup k věci a za kvalitní spolupráci a za její pokusy, tedy za její úsilí zlepšit jaksi tento legislativní dokument. Já souhlasím s právním základem tak, jak ho navrhuje paní zpravodajka, aby tato záležitost zůstala pod parlamentní kontrolou a aby taková tedy neunikala přesunem pod smlouvu Euratom. Je důležité, abychom měli konzistentnost mezi eh, směrnicí nebo legislativou o vodě obecně a legislativou o pitné vodě. Ve druhém změní eh, textu komise se objevuje také radon, to je dobře, a také eh, lahvová voda. A také je samozřejmě důležité, aby se to týkalo vody, které využívá potravinářský průmysl. Já souhlasím se spravodajkou v tom, že je třeba se věnovat zvláště také nejslabším členům společnosti, to znamená dětem a nejenom dospělým. No a samozřejmě v případě jakýchkoliv potíží musí být povinnost pro členské země okamžitě jednat a snažit se odvrátit případné nebezpečí. Jak zpravodajka, tak také stínoví zpravodajové a kolegové z výboru ITRY se víceméně shodují a v tom, že si přejeme zlepšení legislativy. A nyní pan Augustin Jansens za komisi, který je z příslušného úseku, vede příslušný úsek. Thank you, Mr. Chairman. So first of all... Děkuji, pane předsedo. Evropská komise velmi oceňuje práci vloženou do přípravy této zprávy. Podrobněji hodnotíme řadu pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Hlavně jde o právní základ. Smlouva o fungování Evropské unie, nikoli Euratom. To je předmětem řady pozměňovacích návrhů, jak k úvodním ustanovením, tak k samotným článkům. Argumenty zpravodaje vycházejí ze zprávy pana Beletyho, o čemž se hovořilo v rámci přepracované přepracované směrnice. Nicméně tato zpráva se nezabývala pouze přepracovaným zněním a zatím ještě nebyla komisí vzata v úvahu. Právní výbor Evropského parlamentu tady učinil pouze doporučení, nezaujal přímý názor v tom smyslu, že smlouva o fungování Evropské unie by měla být eh, výlučným zdrojem. Kapitola 3 smlouvy o Euratomu by podle návrhu komise měla být právním základem pro veškeré zdravotní dopady ionizujícího záření či radioaktivních látek. Právní základ také vede zpravodajku k tomu, že vymazala 9629, eh, tedy směrnici Euratom o bezpečnosti, například v pozdějící návrhu číslo 16. To je dosti nešťastné a eh, také je to proti zprávě výboru ITRE. A to z toho důvodu, že se tím snižuje ochrana, tím, že se ignoruje zásada, že všechny tyto cíle musí být dosažitelné a že není žádné povolení znečišťovat do té indikované dávky. Kromě toho se zde rozlišuje mezi přírodními a nepřírodními radionuklidy. Pro takovéto rozlišení neexistuje vědecký podklad, a to ani v doporučeních Mezinárodního, Mezinárodní e, komise pro ochranu proti záření, ani e, jinde. Cílem tohoto rozdílu je ospravedlnit desetinásobné snížení dávky a, a uřídit nekontrolované zdroje záření. To ale není cílem této směrnice. Cílem této směrnice je zajistit kvalitu vody nikoli řešit zdali z nemocnic či jaderných elektráren uniká radioaktivní voda. To je, v rámci, to je řešeno v rámci směrnice o bezpečnosti Euratomu, ale také primárního práva, tedy článku 35 smlouvy a 38 smlouvy o Euratomu. Jinými slovy, tedy tyto pozněvací návrhy musí být zamítnuty. Některé pozměňovací návrhy se zdá platí obecně nejenom na radioaktivní látky, ale zacházejí za směrnici 98 a její požadavky, aniž by bylo ospravedlněno, proč jiné požadavky uplatňujeme na radioaktivní látky a na chemické látky. To třeba platí v případě přístupu k informacím nebo eh, pro zásadu znečišťovatel platí a pro další, možná méně důležité technické záležitosti, které v této zprávě máme zmíněny. Nechci zacházet do velkých podrobností, ale Další otázka je, kdo bude referenční osobou pro hodnocení dávky. Směrnice vychází z dospělého. To je pravda, a není to proti základním bezpečnostním pravidlům, které vyžadují, abychom měli stanovenou dávku u každé věkové skupiny populace. V této směrnici v podstatě definujeme pouze indikátor, indikační parametr, který by měl poukázat na to, že možná existuje problém s bezpečnostní vody. U některých radionuklidů, především těch přírodních, se dá říci, že malé děti jsou více ohroženy než dospělí. Nicméně zdravotní dopady expozice takovéto vodě potom platí pro celý život. V podstatě tyto látky by byly nebezpečné pouze, pokud jim je vystavena daná osoba po celý svůj život. A navýšení rizika pro dítě není z tohoto pohledu příliš signifikantní. Paní Rivazi také hovořila o tom, že je potřeba dále posílit kontroly společně s dalšími chemickými látkami a ignoruje to další zdroje informací. V primárním právu a v článku 35 a 38 eh, smlouvy o Euratomu je založeno sledování radioaktivních látek všude, včetně podzemní vody, pitné vody a říční vody. A kromě toho tam také máme články o informační povinnosti a myslíme si, že dohromady je to dostatečný základ eh, pro tvrzení, že není potřeba posílit kontroly v místě, kde se odebírá tato voda. Tyto informace jsou k dispozici. Pokud tam není žádný zdroj, tak eh, není důvod předpokládat, že dojde k narušení kvality pitné vody. Děkuji, pane předsedo, to je z mého pohledu všechno. Děkuji panu Jensensovi a ještě na závěr dám slovo paní zpravodajce. Merci, monsieur président. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla nejprve poděkovat kolegům ve vztahu k těm hlavním směrům vyjádřeným v této zprávě, protože myslím, že zde opravdu nastala schoda právě pokud jde o tu změnu legislativního základu. Je mi ovšem líto, že komise se k tomu staví tak záporně. Nicméně dovolila bych si komisi říci, když mluvíte o tom, že pokud je o Euratom, že je to více restriktivní, když se podíváme na detaily, vidíme, že je to mnohem méně a já mohu vést několik příkladů. Bylo by dosti nepřípustné, když máme směrnici o vodě z roku 1998, která se týká chemických látek a kde se uvádí, že je třeba snížit všechny tedy rakovinotvorné dopady a že tedy ty radioaktivní látky se samozřejmě do této kategorie vejdou a my je z toho výjmeme, pak to rozhodně není konzistentní. Euratom ve vztahu k vůli, aby tady skutečně nebylo spolurozhodování parlamentu, je, myslím, právě důvodem k tomu, proč to chcete omezovat. A další věc, nebudu se pouštět do podrobností, ale když říkáte, že je to více restriktivní, a zároveň veškeré normy, které jsou uvedeny, jsou skutečně nastaveny pro dospělého člověka, aby uznáváte sám, že u některých radioaktivních prvků jsou skutečně děti náze zranitelné. Když si vezmeme pitnou vodu, když tam je skutečně kontaminace pitné vody, tak se prostě objeví, e, promítne do celého života dítěte. A když si vezmeme třeba chronické dopady e, událostí, jako je Černobyl, tak jsou tam sice nízké hladiny, nicméně jsou tam dopady ze střednědobého i dlouhodobého e, dopadu na děti. A ještě poslední věc, pokud je o kontroly. Když říkáte, že máme veškeré informace, informace předem. To snad přece nemyslíte vážně, když já se podívám na Trikasten, že tam bylo třeba dosti dlouhou dobu, aby se zjistilo, že pitná voda, kterou lidé pijí, je kontaminována už 20 let. Byla komise jaksi eh, seznámena s touto situací? Nikdo to nevěděl. U jiného zdroje víme, že tam je například tritium a nikdo zase to nevěděl. Takže si myslím, že to dobře ukazuje, že když provádíme kontroly vody pro spotřebu, je třeba skutečně udělat veškeré rozbory radioaktivních prvků. A myslím si, že zde s kolegy nejprve budeme tedy jednomyslně eh, žádat, aby byl změněn právní základ a pokud je o komisi, myslím, že vás všichni budeme schopni přesvědčit, že to, co nám navrhujete, není dostatečně eh, ochranitelské vůči evropským občanům. Dank. Děkuji. O zprávě se bude jedna takto 20. listopadu je termín pro podávání pozměňovacích návrhů a samozřejmě musíme eh, také vyčkat stanoviska právního výboru, pokud se týče směrny právního základu a to by eh, to tady bude ještě nějakou dobu trvat, takže hlasovat zde v Envy budeme 23. ledna a na plénu pak v březnu. Ale to jsou zatím pouze orientační údaje. Já srdečně všem děkuji za debatu a nyní se dostáváme k bodu číslo 5 a tento bod se nazývá Průhlednost opatření upravujících ceny humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti veřejných systémů zdravotního pojištění. Spravodajkou je paní Parvánová a té nyní dávám slovo jako úplně první. Děkuji, pane předsedo. Především dovolte, abych přivítala návrh komise a jejich eh, ustanovení eh, odvozených o přesné analýzy eh, současného trhu léčiv. Je zde otázka, který úřad bude rozhodovat o cenách těchto léčiv a než se do toho pustím, já musím nejdříve připomenout, o co tady vlastně jde a o co tady nejde, neboť tady koluje spousta různých eh, dohadů. Hovoříme o transparenčních opatřeních na národní úrovni, kterými, podle kterých se regulují ceny léčiv a jejich eh, využití a kterými jsou eventuálně kryty hm, zdravotní pojišťovnou. Nehovoříme tady o rozhodnutí o cenách nebo Eh, vyšších úhrach. Úhrad to je totiž eh, výhradní kompetence národních eh, orgánů. Nehovoříme o čem takovým, čemkoliv takovým na evropské úrovni nebo na vytváření nějakých seznamů na evropské úrovni, poněvadž to nemá smysl. My nemáme žádný společný trh pro léčiva, nehovoří, hovoříme tady o otázce eh, bezpečnosti léčiv, eh, eh, schvalování léku a farmakovigilence a dále se zabýváme otázkou relativní účinnosti střednědobých a krátkodobých a dlouhodobých efektech. Já se tedy soustředím na na minimální právní požadavky, pokud se týče transparentnosti, jistoty, propagace na trhu a vstup na trh generik, eh, což je motivováno snahou eh, pozbudit eh, přísun nových léčiv. A dále jde o zajištění finančně dostupné péče pro všechny evropské pacienty a tady chci, aby bylo jasné, že jsme na straně národních orgánů pacientů, nikoli na straně farmaceutického průmyslu. Takže teď k těm hlavním bodům mé zprávy. To je především posílení transparentnosti v rozhodovacím procesu. Pokud se týče transparentnosti procedurální, ale také rozhodovací, a to jsou eh, pozměňovací návrhy 3, 9, 13 a tak dále, je jich hodně. Transparentnost eh, eh, je stále více žádaná od eh, společnosti, pokud se týče zemna úhrad. Dále zde hovoříme o doplňujících opatřeních, eh, která například zavazují příslušné orgány, aby jmenovitě uváděli experty, eh, kteří zasedají na příslušných svolovacích komisích a podobně. O tom jsme hovořili už mnohokrát zde výboru Envy a také s evropskými agenturami. Je tedy naprosto nezbytné, aby se eh, taková transparentnost, tak zveřejňování men provádělo. Další požadavky se týkají eh, zveřejné zdostupnění předpisů o cenách a rozhodnutích. To jsou pozměňovací návrhy 2 a 12 a e, zde se dotýká léčiv e, pořizovaných veřejnými zakázkami, na které se vztahují speciální předpisy. Dále e, vylučujeme léky na základě smluvních vztahů. Ovšem to by se mělo tedy týkat pouze dobrovolných smluv s v souvislosti s monitorováním, které si vyžaduje další dobu. A všichni tedy máme cíl, aby co neefektivněji se tyto léky daly eh, do oběhu za specifických podmínek. Eh, dále pozměňující návrhy 4 a 14, tedy eh, jsou zde dva druhy termínu či harmonogramu pro uvádění cen, přičemž prodloužený termín je tam, kde se používají eh, určité posuzovací techniky a dále eh, v souvislosti eh, se vstupem v platnost směrnice o, o léčiv dostupných v příhraničních oblastech a e, nechceme tím zasahovat do metody, které platí na národních e, úrovních, nicméně jde nám o dosážení právní jistoty při aplikaci této směrnice a e, neměli bychom být v obavách při používání HTA a zde tedy e, skutečně je dostatek času, aby to všechny státy mohly zvládnout. Pokud se týče legislativní transpozice e, výzkumu z roku 2009, to je 6, 7, 35, 36 a 37, e, tady Evropská komise navrhuje například to, aby se upravil legislativní rámec o e, závěry z průzkumu v roce 2009 v tomto odvětví. A tady musíme poznamenat, že došlo k určitým e, prodlevám a e, v některých případech jsou delší než 700 dnů, tedy blíží se dvěma dnům. V roce 2009 tedy byl proveden tento průzkum a nám půjde zejména o tom, co je v článku 13, to znamená, jak byl prosázen, eh, provázen posudek a eh, nezasahování do práv duševního vlastnictví. Dále tady máme eh, non-assessment clause, což znamená, že je zde možnost eh, využívat nebo generovat eh, nová, eh, nové údaje, pokud se týče tržního posouzení. Dále, pokud se týče generických léčiv a jejich časového harmonogramu uvádění. Tady souhlasíme plně s oprávněným zkrácením těchto lhůt. To je ve prospěch pacientů. Ovšem také je třeba brát v úvahu také národní orgány, které eh, musí uplatňovat určitá opatření při stanování cenové politiky a tady se navrhuje eh, prodloužení 25 plus 25 místo 50 a 50. Eh, otázka flexibility a přiměřenosti na opatření stanovených národními orgány A to je v, sou, v souladu s prodloužením eh, těch lhůt pro uvádění generiky. Já myslím, že tady by měla být možnost eh, eh, jaksi garance, mm, zavést garanci efektivního uplatnění těchto opatření. Je třeba zachovat nezbytnou úroveň autonomie a flexibility. V této souvislosti já myslím, že eh, tedy prostupy pro zjednávání nápravy by měly být na administrativní úrovni, to je článek 8, a v případě nepřiměřených průtahů eh, by měl být možnost obrátit se na příslušný soudní orgán v souladu s národním právem a opět také očkodnění by mělo být ponecháno na národní úrovni. Článek 16. Eh, tady Jde o návrhy národních opatření, které eventuálně nemusí být eh, přiměřené. A dále tady máme článek 18.2, které se týkají transpozice ustanovení, čili tady už eh, jsou návrhy monitorování příslušné eh, správnosti implementace. tak eh, já bych teď chtěla poděkovat Evropské komise, zejména DG Enterprise, za eh, výbornou spolupráci při vyjasňování pozic eh, ohledně této legislativy. A chtěla bych poděkovat také kyperskému předsednictví za vynikající spolupráci, zejména v oblasti vysílání těch správných signálů radě a de facto eh, podařilo se také rozptýlit eh, různé mýty, které kolovaly. No a nyní si velice ráda poslechnu názory kolegů a stínových zpravodajů na tento návrh. Děkuji vám a děkuji také sekretariátu. Občas tedy na ně zapomínáme, na naše pracovníky na sekretariátě. A nyní dám slovo stínovému zpravodaji eh, za EPP paní kolegyni Bukovič. Jo, prezident. Děkuji, pane předsedo. Transparentnost je nezbytná. Občané nám budou věřit na základě transparentnosti. Občané budou věřit našim institucím, pokud budou transparentní. Ráda bych přivítala tuto zprávu Rád bych poděkovala paní zpravodajce za dobrou práci. Většinu tohoto návrhu mohu podpořit, mám ale pár připomínek a návrhů změn. Vysvětlím jich pár obecně. Úvodní ustanovení 15 hm, návrhu komise nejprve. Tady chci zdůraznit, že je důležité, aby členské státy mohly získat informace o patentovém statutu referenčního léčivého přípravku, či se zabývat otázkou duševních práv. Toto je právo, které by nemělo být členským státům odebráno. Spravodajka navrhuje, aby slovo bioekvivalentní bylo nahrazeno slovem biopodobný u léčivých přípravků. Tady chci poukázat na dopady tohoto kroku pro pacienty. Na to nesmíme zapomenout. Vítám návrh zpravodajky, který spočívá v tom, že informace a rozhodující procesy budou transparentnější a informace o nich k dispozici veřejnosti. Nicméně co se týče úvodního ustanovení 15b a článku 9.2a, tak mám jisté pochybnosti. Nedomnívám se, že jména odborníků by měla být zveřejněna a že by měla být součástí informační povinnosti. Sami se můžeme zeptat, k jakému tlaku na tyto odborníky by to vedlo. To si myslím, že prostě není akceptovatelné řešení. Všechny informace nemohou být dány k dispozici. Nesmíme zapomínat na evropskou konkurenci, konkurenceschopnost. Jsem ráda, že to chcete rozšířit na generika a vymazat určité články. Bylo by dobré zjednodušit a sjednotit eh, časové lhůty s dalšími léky. Předložím to v pozměňovacích návrzích. Lepší přístupnost a rovná přístupnost k lékům v Evropské unii bez ohledu na stát, ve kterém se pacient nachází, je také důležitou zásadou. V úvodním ustanovení také budu hovořit o zranitelnosti malých trhů a o povinné dostupnosti všech léků, které jsou na seznamu Světové zdravotnické organizace. Děkuji ještě jednou za dobrou práci, děkujeme komisi za vysvětlení. Spravodajka pracovala týmově. Doufám, že to bude takto pokračovat i v budoucnosti. Děkuji a nyní paní Konešedes, která je eh, zpravodajkou za socialisty. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkovala zpravodajce komisi sekretariátu za to, že tak intenzivně pracovali na tomto legislativním návrhu. Na jednu stranu tady máme práva členských států zorganizovat si systém zdravotnictví, na druhou stranu zájmy evropského farmaceutického průmyslu, na třetí stranu přidanou hodnotu z evropské úrovně a na čtvrtou stranu zdraví a zájmy pacientů. Všichni pacienti a i my jistě budeme souhlasit v tom, že eh, musí mít přístup k zásadním a důležitým léčivům. Žádný pacient by neměl mít eh, zakázáno přístup k těmto lékům kvůli nákladům. Nová směrnice je vítána, pokud zlepší rozhodování o cenotvorbě a, na, eh, a, a eh, proplácení léčivých přípravků. V některých členských státech takováto rozhodnutí se často, odtahu, se často odkládají a to velmi dlouho, což vede k tomu, že léky, které pacienti by mohli mít, nemají a navíc existují zásadní rozdíly kvůli tomu v přístupnosti péče v jednotlivých členských státech. Směrnice by se měla snažit vyrovnat tyto rozdíly. Na druhou stranu musíme chránit eh, právo členských států a eh, kalibrovat si své vlastní systémy zdravotnictví. Musíme chápat, že fungují v různých eh, prostředích a že zažívají ekonomické problémy. Stávající směrnice nečiní skutečné ceny, které se platí v Evropské unii, transparentními, přestože to má v názvu, a neříkají také, kde je přístup k jakým lékům. A není možnost srovnávat ceny, protože ceny jsou tajné a jejich údaje jsou tajné. V Irsku se například platilo nejvíce a, za poslední desetiletí za léčivé prostředky a, a sdělovací prostředky řekly, že u určitých patentovaných léků jsme platili o 50% více než, spojené, než ve Spojeném království. To prostě není přijatelné ani udržitelné. Pokud nevíme, co platí ostatní, tak jako členský stát nemůžeme vyjednat tu nejnižší možnou cenu. A takovéto vyjednávání o ceně může být efektivním způsobem snižování nákladů. Transparentnost cenových údajů jsou nezbytné, proto máme-li mít eh, stejný přístup k léčivým přípravkům všude v Evropě. Měli bychom podpořit stávající databázi Europet, kterou využívají mnohé členské státy za účely srovnávání cen. Další opatření vedoucí k zvýšení transparentnosti by měly zvažovat Evropská komise. Navrh směrnice eh, má zrychlit přístup generických léků na trh což vede ke snížení nákladů a také bychom měli podporovat dvojí lhůty v závislosti na tom, jestli bylo hodnocena, byly hodnoceny dopady na zdraví. Nicméně konzultační proces v Nizozemské třeba velmi dlouhý, následně tedy to nemůže platit pro všechny členské státy automaticky, je potřeba se tím dále zabývat. Odstranění trestních sankcí pro členské státy, které neplní termíny, s tím souhlasím. Také se budeme zabývat možností podpořit další opatření, která povedou ke zvýšení transparentnosti v členských státech. Budu se těšit na spolupráci. Děkuji. Děkuji, eh, paní kolegyně Michelle Děkuji, pane předsedo, a děkuji také kolegyni Pamanovi za obrovskou práci, kterou odvedla pokud jde o tuto směrnici, protože jsou tam skutečně některé velmi problematické záležitosti ve vztahu k transparentnosti při stanovování cen léčivých přípravků. Komise v podstatě navrhuje něco, co by mělo umožnit rychlý přístup pacientů k lékům. Nicméně vidíme, že je tady spíše otázka konkurenceschopnosti mezi farmaceutickými společnostmi na úkor tedy těchto veřejných zájmů. Protože když se podíváme na článek 13, ten je opravdu velmi problematický, protože omezuje vlastně ty lhuty pro šetření týkající se cen léku a týkajících se tedy určitých eh, průzkumů a tím pádem v podstatě to může vést k tomu, že rozhodnutí, která budou přijata, nebudou dostatečně zabezpečena, že tedy členské státy nebudou mít možnost věci přehodnotit. A to si myslím, že skutečně paní Parvanová to uvedla, ale myslím si, že to je něco, co skutečně nemůžeme připustit. Další věc, myslím si, že Evropská komise zachází tedy za rámec svých pravomocí, když tam stanoví postihy při eh, překročení lhůt eh, příslušných orgánů je to nevyvážený přístup a jsou tady zpravodajové, kteří říkali, že je třeba ty věci lépe nastavit, protože členské státy podléhají velmi přísným požadavkům, například eh, úplně vyčerpávající tedy ospravedlnění ve vztahu k těm příslušným farmaceutickým společnostem, pokud jde o zmrazení cen. A zatím tedy ty farmaceutické společnosti mají možnost například kdykoliv si vyžádat zvýšení cen, což je naprosto nevyvážený systém. Takže pokud jde o stanovení té ceny jako takové, myslím si, že by bylo třeba dodat, že cena a proplácení léků závisí také na přidané hodnotě toho léku. A víte, že země jako Francie v současné době uvažuje o tom, že budeme více, nebo nebudeme být, budeme proplácet léky více za předpokladu, že mají skutečně zvýšenou terapeutickou hodnotu. A já bych se chtěla zeptat paní Parvanové na jednu věc. Myslí si, že tato záležitost má skutečně možnost dospět ke zdárnému konci, protože rada se zdá být proti je to jako tedy u směrnice o informování pacientů. Máme skutečně věnovat veškerou naši energii a já to tedy se s paní zpravodajkou ráda tedy vynaložím toto úsilí, ale máme ho vynakládat za předpokladu, že v současném stavu věcí to asi není přijatelné. Jaký tedy může být percentuální e, zdar percentuální úspěšnost eh, tohoto eh, případu. Hovořili jsme o článcích 8, 15, 16 a tak dále a skutečně myslím si, že pro členské státy je to teď asi dost neprůchodné a musím přiznat, že se můžeme samozřejmě tou směrnicí zabývat do daleko větších podrobností, ale otázka zní, zda to opravdu má tedy cenu za současného nastavení eh, názorové hladiny v radě. Als nächstes spricht dann Christopher. Eh, Christopher Fielner nyní. Děkuji, pane předsedo. Většina práce paní Parvanové je v pořádku. Je poměrně delikátní zabývat se transparentnosti, aniž bychom na druhou stranu regulovali úrovně cen a úrovně úhrad. Já vím, že udělám něco, co sám nemám rád, když dělají ostatní a řeknu, že máme systém a v tomto kontextu ve Švédsku systém máme a to je jenom příklad toho, že i s dobrými záměry můžeme nakonec něco pokazit. Mně totiž tady jde pouze o jednu věc a to, jak eh, ty požadavky na časové lhůty ovlivní stávající systémy cenotvorby a stanovení úhrady. Například ve Švédsku máme systém pro generika, který vychází z každoměsíční Eh, soutěže mezi společnostmi a ta firma, která vyhraje tím, že navrhne nejnižší cenu, může dodávat v podstatě ten měsíc ta generika. S tím, že potom dodávají dané generikum do všech lékáren v celém Švédsku. Na základě toho, že vyhráli ono výběrové řízení. A nikdo to zatím nekritizoval. Nekritizuje to farmaceutický průmysl, minimálně u nás. Nekritizují to pochopitelně výrobci generik. Komise si nestěžovala, protože ten systém je velmi transparentní. A v malé zemi jako Švédsko to ušetří 700 milionů euro za rok na základě této substituce generickými léky. Ale pokud by platil návrh komise a řekli jsme, že u generik budeme mít pouze 15 nebo 15 dní, no tak v podstatě tím by skončily ty, ta naše celoměsíční eh, výběrová řízení. Pokud by to bylo 25 a 25, tak by nám to pomohlo, ale ani tak by to nebylo možné, protože by nebyli schopni dodávat v tak krátkém období všem lékárnám. Takže přestože potřebujeme nějaké lhůty, tak abychom zajistili, že existuje transparentní proces na úrovni členských států a že není jenom náhodný, ale nesmí to být tak rigidní, že by to v podstatě zabránilo členským státům v možnosti právně regulovat či organizovat takovéto záležitosti transparentním způsobem. S paní Parvanovou si tento konkrétní problém ještě probereme, ale Myslím si, že takovýchto případů možná najdeme ještě více, kdy se sice snažíme vytvářet transparentní systém, ale vlastně touto snahou samou zabráníme některým věcem, kterým bychom bránit neměli. A navíc, které spadají do pravomoci členských států. Omlouvám se, že tady uvádím švédský příklad, ale chtěl jsem jenom uvést tento příklad, protože vím, že poukazuje na problematiku tohoto návrhu. Nyní eh, paní zpravodajka za GUE, eh, paní Susa je zde a já jí dávám slovo. Obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de eh, me congratular com o facto. No, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla skutečně uvítat skutečnost, že zpravodajka tam zahrnula i léky pro vzácná onemocnění, protože to skutečně nebylo původně v návrhu směrnice. Mně se zdá, že je to skutečně velmi důležitá věc a že by to umožnilo doplnit právě o jisté mezery. Nemáme příliš mnoho času a já mám tři kratičké otázky. Za prvé, skutečnost, že zpráva omezuje smluvní dohody. Zdá se mi, že to v podstatě je vylučuje ze směrnice. A tady si myslím, že směrnice nakonec vlastně neobsahuje nic ve vztahu k tomu, co se týká rozhodování o veřejných financích, protože v Portugalsku vypadá situace tak, že mnohé léky jsou povolovány například pro nemocniční použití a já si kladu otázku, zda by nebylo dobré stanovit nějakou doplňující lhůtu pro to, aby se dospělo k dohodě. Druhá otázka se týká generických léčiv prodloužení z 15 na 25 dní, pokud jde o cenu, a potom tedy až na 50 dní, pokud jde o proplácení. Spravodajka říká, že to přinese prospěch eh, uživatelům, spotřebitelům. Já bych ale chtěla vědět, eh, z jakého důvodu je to nutné. Zda to skutečně přinese určité výhody protože v jednotlivých členských státech jde o to, o jaké příslušné orgány se má konkrétně jednat, paní zpravodajko. A ještě tedy v návaznosti na předcházející otázku bych chtěla vědět, zda kromě reference product bude také reference price a proč bychom nemohli navrhnout určitý automatický postup, pro generické léky, jak to navrhuje vlastně šetření v oblasti těchto léčiv, které bylo provedeno, že by se tím v podstatě zabránilo opakování procesu, který by mohl vést ke zpomalení. Čili to jsou otázky, které jsem chtěla vznést v tomto prvním kole otázek a odpovědí. A ráda bych tedy na ně dostala odpověď. Děkuji. A nyní kolega Vanký. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, kolegyně a kolegové, především chci poděkovat paní zpravodajce za její práci, protože předložila opravdu skvělou zprávu. S většinou bodů obsažených v této zprávě souhlasíme. To, co řekla v úvodu, bylo důležité. Snažíme se chránit pacienty, nikoli farmaceutické odvětví a z toho důvodu předkládáme návrh, který předkládáme. Zastupujeme evropské občany, já zastupuji i maďarské občany. V tomto dokumentu několik věcí opravdu velmi, velmi silně podporuji. Paní Parvanová doporučuje přijetí určitých změn. Myslím si, že termíny, které navrhuje Evropská komise, nepřispívají vždy k navýšení transparentnosti a, a efektivnímu používání generických léčivých přípravků. Přičem si myslím, že naším hlavním úkolem je zajistit nejenom transparentnost, ale také efektivitu v této oblasti. 15 dní, kterých které navrhuje Evropská komise, to je příliš krátký termín. Doufám, že to, co navrhuje paní Parvanová, tedy 25 plus 25 dní, nám poskytne flexibilnější řešení v praxi. Potom ještě další důležitá věc. Evropská komise předložila návrh, který je v podstatě krokem zpět, co se týče transparentnosti cenotvorby. Proč? Členské státy totiž vždy museli poskytovat informace o cenách Evropské komisi. Měli jsme program EuroRepeat, v rámci kterého se účastnilo 18 členských států mezi nimi Maďarsko. Měli jsme dokonce nadprůměrnou účast. Evropská komise financovala 90 provozních nákladů tohoto programu. Maďarské orgány zaplatily 8,5% a Rakousko platilo 1,5% tohoto programu. Mám pocit, že tento program byl opravdu výborný a umožnil všem členským státům získat informace o cenách léčivých přípravků, které jsou na trhu dostupné v jiných členských zemích, tak aby si srovnali údaje a mohli efektivněji vyjednávat s, farmaceutický, s farmaceutickými firmami na základě informací z tohoto programu. A je to konec konců ve prospěch pacientů, protože to znamená, že ke stejným lékům se dostanou za nižší ceny. Je to dobrý návrh, podporujeme ji, paní Parvanová. E, další věc, kterou podporujeme, je z článku 16. Tento článek je nadbytečný, proto souhlasíme s jeho výškrtem. K ničemu nepřispívá. Takže vyškrtněme jej anebo zachovejme druhou část článku 18, to si myslím, že by vyřešilo celý problém. Problém, který chtěla řešit komise. Když tam necháme článek 16, bude to přílišná regulace této oblasti. Myslím si, že to všechno bude ku prospěchu evropských i maďarských občanů. Merci, merci, monsieur le président. No, děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla připojit k těm, kdo gratulovali zpravodajce paní Parvanové. Chtěla bych jí poděkovat za vynikající práci, do které se pustila. Skutečně vidím, že do odůvodnění opravdu vložila vše, co přispěje ke zvýšené transparentnosti Chtěla bych se zde zmínit o třech bodech, které mi připadají důležité. Zrušení mechanismu postihu pro nedodržení lhůt. Myslím si, že zpravodajka má opravdu tedy pravdu, když vyčistila ten článek 8 a zbavila ho některých zbytečných zátěží. V podstatě by to znamenalo ještě větší byrokratickou zátěž a mohlo by to skutečně i učinit mnohem křehčími ty systémy zdravotního eh, zabezpečení. Dále otázka generických léků, zkrácení lhůt má skutečně smysl i pro tedy ty zdravotní systémy, i pro pacienty, ale lhuta, kterou navrhuje komise, se mi zdá opravdu velmi krátká, 15 plus 15 dní. Eh, jednotlivé tedy hodnocení lék po léku, tam si myslím, že je to skutečně důležité a že zpravodajka má pravdu, když navrhuje něco delšího. Ovšem kladu si stejnou otázku jako paní Rivazy Myslím si, že zpráva je možná příliš schovývavá, pokud jde o komisi, pokud jde tedy o ty lhuty pro ostatní léky, snížení ze 180 na 120 dní skutečně není přijatelná eh, pro členské státy dále tedy rozdělení lhůt podle toho, zda tedy skutečně je tam tedy určitý technologický dopad na zdraví, je třeba, aby zde členské státy mohly v náležitém čase skutečně vést hodnocení týkající se možnosti proplácení a proto si myslím, že návrh komise jak to tedy upravuje i paní zpravodajka, není dostatečně vyvážené a že to tedy neprojde radou. Takže má otázka skutečně na paní Parvanovou zní, jak vypadá nejvhodnější strategie, která by měla být přijata proto, abychom se snažili opravdu dosáhnout toho, že tedy ten text projde, že dostane tedy uh, Eh, souhlas rady a že skutečně půjde směrem, který si přejeme a který si přeje i paní zpravodajka. Děkuji, paní Lepáš. A nyní dám slovo zástupci komise, prosím. Děkuji, pane předsedo. Komise by v prvé řadě ráda poděkovala zpravodajce zpravodajce za e, velmi jasné představení návrhu a vysvětlení cílů. E, tady jde o starou směrnici, její 22 let a určitě snese nějakou tu modernizaci. Trh se změnil, aktivní byl také Evropský soudní dvůr, který vydal více než 10 rozhodnutí. Takže Máme tady tři důvody, které nás eh, ponoukají k eh, reformě. Eh, chceme, aby evropské administrativní procesy byly prušnější, dále chceme, aby občané snáze a rychleji dosáhli na tyto léčiva. No a také chceme pomoci lépe překonávat oblast, tedy období škrtů a úspor. E, my víme, že je to poměrně technicky náročné, politicky e, jde o směrnici, která plně respektuje principy subsidiarity, e, protože nyní se navrhují pouze, zavádějí se pouze procedurální pravidla, ale nějak nezasahujeme do schvalování léčiv na národní úrovni pouze se snažíme evropský nástroj přizpůsobit novým realitám. Možná bych se zastavil ještě o pár věcí, které tady zazněly. Komise by velice ráda byla, aby nedošlo k duplikování postupů, eh, což už nastalo třeba v těch cenových postupech. Čili my se eh, nesnažíme vyhnout eh, Eh, tomu, že by se v členských eh, státech eh, prováděla nová posouzení určitých údajů. Nechceme, aby se prováděla znovu tatáž posouzení. Dále chceme chránit práva duševního vlastnictví z těchto Eh, z těchto eh, léčiv. A chceme, aby se to nezneužívalo, protože některé země, některé firmy toto zneužívají k zdržování zavádění eh, léčiv na trh. A dále z urychlení vstupu na trh. To určitě pomůže v rozpočtovém smyslu mnohým členským zemím my už dnes víme, že opravdu eh, je to přínos, je to jasný přínos do národního rozpočtu. Eh, chtěli bychom tady poděkovat za komisi všem řečníkům a my eh, ještě bych řekl, snažíme se o dialog s vámi a s radou a myslím, že tomu bylo dnes napomoženo i ze strany paní zpravodajky a Eh, samozřejmě chceme výjít stříc také obávám eh, členským zemím, zemí ve radě. Eh, já vám tedy děkuji, děkuji za spolupráci a děkuji za tuto prezentaci k návrhu, na kterém velmi intenzivně pracujeme. Děkuji. A na závěr dám slovo ještě paní zpravodajce, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také stínovým zpravodajům a všem kolegům, kteří se podělili o své názory k tomuto technicky politickému, kom, politicky komplikovanému tématu. E, jsou zde kontroverzní body, které si musíme vyjasnit s českými zeměmi a já začnu o politických implikací jak by vlastně mohla eh, fungovat eh, tato směrnice, eh, jak se ptala paní Rivasi. Mohu říci, že jsme vycházeli ze situace, která byla totálně zamrzlá a nikomu se do toho nechtělo vstoupit. Já jsem se pokusila to otevřít a e, změnit hodně na tom původním návrhu komise jsme v obtížné době a je tady velice důležité eh, nesnažit se nebo nepřidávat k té finanční nejistotě, kterým, eh, které již dnes české zemi, země eh, čelí. Nechceme jim zastěžovat život a posouvat je blíže ke krachu. Čili šlo nám o větší transparentnost, jistotu, předvídatelnost a lepší přístup pro pacienty eh, k novým, a, eh, novým produktům a produktům, které si mohou dovolit. Když se podíváme na ten sektorový průzkum z roku 2009 a závěry, které z toho vyplynuly, tak eh, zde se zdá, že změna legislativy je naprosto nezbytná. A není to jen eh, dáno jim 22-letým stářím, ale eh, výzvy, které dnes eh, konfrontují národní úřady, jsou velké. A občas se aplikují dosti netransparentní postupy. Skutečně je pravda, že je třeba vzít v úvahu situaci v, na národní úrovni a já o tom velice ráda budu debatovat se stínovými zpravodaji a budu s nimi hledat cesty, jak nejlépe ochránit národní úřady před zbytečným tlakem, ale také jak chránit pacienty před neoprávněným eh, zdržováním a průtahy. Jinak pokud se týče eh, biosimilarity a bioekvivalence, to se týká generik samozřejmě a e, biosimilar e, produkty samozřejmě si vyžadují národní schválení. Komise k tomu konstatuje, že sektorální průzkum předložil nespochybnitelné důkazy o tom, že zde existují určité eh, požadavky, které směřují na porušování vlastnických práv a to není přípustné. My sice chceme zachovat plnou flexibilitu pro české země, ale podle expertů na transparentnost eh, vyplývá ze všech těch debat to, že pokud EPP eh, e chce, aby se věci nadále pekly zavřenými dveřmi, měly by to řádně vyargumentovat. A tady beru v úvahu ty čtyři agentury, kterým v tomto výboru dáváme absolutorium. Já si myslím, že tady bychom opravdu mohli žádat daleko větší transparentnost a, a průhlednost, pokud se týče jejich expertů. Přínosy. Já myslím, že existuje pouze jeden eh, způsob, eh, vzhledem k tomu, že tady máme i mnoho národních systémů, tak přesto máme pouze jeden způsob, jak dosáhnout eh, rovnováhy a spravedlnosti. My tady můžeme se dívat na nejrůznější eh, úvahy a eh, důkazy, ale já si myslím, že kdyby byl jeden jednotný systém eh, v Evropské unii, bylo by to daleko lepší, jasnější a vyvážnější. Jinak pokud se týče přínosu generik, tak já nevím, jestli to je třeba podporovat nějakými důkazy, poněvadž důkazy jsou. Víme, že tam, kde jsou generika, tam padají ceny a tím se zlepšuje dostupnost pro pacienty. Pokud se týče referenčních cen, tak to je národní kompetence a my tady eh, jak si nechceme nadměrně harmonizovat a mělo by to zůstat eh, v kompetenci národních států. Jinak eh, obecně řečeno Těším se na maximální možnou spolupráci s kolegy změna se stířovými zpravodaji a těším se, že se nám podaří s tímto tématem pohnout, neboť to bude k všeobecnému prospěchu. A to říkám vzhledem k tomu, že mnoho členských zemí se k tomu staví poněkud ostýchavě. Eh, měli bychom podpořit kyperské předsednictví a jeho úsilí o vyjasnění a o přesvědčování členských zemí. Nám jde jedině o to, abychom eh, pomohli vymítit nevyvážené a netransparentní postupy. Děkuji vám a těším se na spolupráci. Děkuji paní zpravodajce. Termín pro pozměňovací návrhy je 19. říjen v poledne a spolu s nimi eh, budeme, tedy, budeme o této zprávě diskutovat 28. října, 18. 18. Eh, prosinci to budeme hlasovat na výboru. Termín pro plénum dosud nebyl stanoven. Já vám děkuji za angažovanou debatu a práci všech zúčastněných. Dostáváme se k bodu číslo os, eh, k bodu číslo 6, přistoupení EU protokolu o ochraně středozemního moře. Paní zpravodajka, jak jsem se doslechl, zde není a nejsou zde ani stínoví zpravodajové. A, ano, máme zde pouze dva, pana Tartarelu a pana eh, Sikalikakise. Čili já tady dám slovo eh, zpravodajům Stídovým, poněvadž paní Rozbach nebyla nikým eh, nahrazena. Takže pan Tatarela. Grazie, presidente. Ringrazio. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat kolegyni Rozbachové za tuto zprávu a doufám, že budeme moci schválit přistoupení k protokolu. Myslím si, že k tomu dochází dosti opožděně, vzhledem k tomu, že se jedná o první etapu pro posílení spolupráce s dalšími zeměmi, které jsou sousedními zeměmi v, ve středomořském prostoru. Bylo by opravdu jinak obtížné chránit středozemní moře v Mexickém zálivu došlo k nehodě, která ukázala, že skutečně pokud jde o různé metody předběžného průzkumu, nejsou všechny dostatečně eh, bezpečné. To, co se stalo tedy v moři, které je z části uzavřeno jako středozemní moře, pokud je o uhlovodíky, má skutečně zcela Eh, neodvratný dopad na ekosystémy, které jsou mimořádně citlivé a také tedy na ekonomiku zemí, které závisejí na eh, turistickém ruchu a na rybolovu. Středozemní moře skutečně představuje zcela jedinečný prostor a prosperita je zde spojena skutečně s ochranou zdrojů, přírodních zdrojů a také je spojena s významem turistických aktivit cestovního ruchu. V Itálii jsme zjistili, že skutečně nastala velká mobilizace vůči právě těm povolením, která byla dána pro Jaderské moře, zejména eh, poblíž ostrovů, které jak víte, představují chráněné přírodní prostředí. Prostředí, které je třeba chránit skutečně za všech okolností. Ratifikace tohoto protokolu doplňuje legislativní návrh souběžně s ratifikací protokolu. Včera jsme hlasovali ve výboru ITRE právě o e, bezpečnosti offshoreových činností a jde skutečně o to zajistit tedy správné bezpečnostní normy pro offshore systémy. Ten systém umožňuje také rušit eh, určitá zařízení, zavádět tedy plány pro eh, různé mimořádné situace, posilovat analýzy rizika a také veřejnou účast v rámci procesu vydávání povolení pro offshoreové operace. Bohužel kolegové z výboru ITRE Eh, volili raději cestu směrnice než nařízení, což si myslím by byla rychlejší cesta. Domnívám se, že je třeba skutečně konat rychle. Jde skutečně o to vydávat povolení jenom těm provozovatelům, kteří mají dostatečné technické a finanční zázemí, aby mohli zajistit zabezpečený systém fungování offshoreových operací. Znamená to předložit tedy zprávu, která obsahuje analýzu rizik a také tedy ten plán pro naléhavé situace. Je skutečně třeba, abychom zde tedy přiznali náležitou úlohu i příslušným orgánům na národní úrovni. Musíme jít skutečně dále a doufám, že Evropská unie bude schopna se postavit do čela ochrany mořského prostředí ve středozemním moři a že bude zavádět stále přísnější opatření. Děkuji a nyní eh, zpravodaj, stínu zpravodaj za liberály, pan kolega Kakis. Děkuji, pane předsedo. Jde o velmi starý protokol, který se týká eh, barcelonské konvence, což je velice dobrý proces pro spolupráci eh, ve Středomoří a to je pro nás velice důležité. Je to důležité pro těžce zkoušený italský jich. A jde o, také o ochranu, o ochranu nejenom našich činností samozřejmě. To by si dokázala ohlídat pouze eh, samotná legislativa EU. Ale Eh, tam, kde máme řadu dalších eh, eh, zemí, tady je tedy opravdu dobré, když by více zemí bylo jaksi nuceno se k tomu připojit. Je to jakýsi minimální standard pro všechny a je to zcela zásadní v oblasti, řekněme, zahraničních vztahů. Já tedy doufám, že eh, komise toho správně využije. Děkuji. Někdo ale ano, paní kolegyně Lepáš se hlásí do debaty. No, budu velmi stručná ve svém vystoupení. Je to opravdu starý protokol, ovšem má tedy skutečně tu zásluhu, že umožňuje některým našim partnerům z oblasti Středomoří, protože už byl ratifikován i Albánií, Marokem, Tuniskem, Syrií a tak dále, že skutečně obsahuje jaksi širokou ochranu. Není samozřejmě tím nejlepším dokumentem, jaký bychom zde mohli očekávat, nicméně je třeba, a to udělal i ten text, který se teď projednává a ke kterému jsme se v, v NB vyjadřovali před nedávnou dobou, pokud jde o offshore plošiny. Samozřejmě je tady otázka těch rizik právě zejména ve středozemním moři. Připomínám, že v podstatě ta povolení se obnovují každých 100 let, což tedy není ideální situace, je to rozdílné od eh, lamančského průplavu třeba takže v podstatě jde o to opravdu posílit větší bezpečnost těch zařízení a to samozřejmě je cesta správným směrem, čili je třeba ten protokol podepsat a nesmíme být zároveň naivní a domnívat se, že vyřeší veškeré naše problémy. Dank und dann möchte ich der Děkuji a nyní bych dal slovo komisi, prosím. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Za komisi bychom rádi poděkovali parlament za odvednou práci a za poskytnutou podporu. Já mohu jenom zopakovat to, co řekli mý předřečníci, že je nutné a urgentní, abychom tento protokol ratifikovali jako Evropská unie. A není to jenom tím, že to bude poskytovat dodatečnou ochranu eh, proti znečištění Eh, sredomorských vod eh, ropou, ale také to bude politická zpráva našim jižním partnerům, aby se přidali, poněvadž chceme společně chránit eh, veškeré offshoreové činnosti. Děkuji. Děkuji vám. Tím jsme dospěli ke konci dnešního dopoledního zasedání. proběhla debata k pozměňovacím návrhům a ještě dnes proběhne také hlasování a e, na plénum se e, toto dostane e, možná v prvním listopadové plenárce. Děkuji vám, přeji vám příjemnou polední pauzu, dobrou chuť, posilte se a budeme začínat přesně o 15. hodině hlasováním, bez ohledu na to, kde se tady budete nebo ne.